Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, first of all... Dámy a pánové, vážení kolegové, vítejte, vítám zde naše čestné hosty, protože nás čeká veřejné slyšení, pokud jde o kontrolu zahraničních investic v Evropské unii. Jak všichni víte, tak v loňském roce eh, tady byla celá řada zahraničních investic eh, do EU směřujících, zejména z jedné velké azijské země. Došlo k nákupu eh, firem, včetně státního podniku v jedné ze zemí. A to bylo předmětem následné hloubkové diskuze o zahraničních investicích, které do EU eh, směřují a loni v září komise vydala návrh eh, v této souvislosti a mm, nebudu ho představovat já, neboť eh, je mi velkým potěšením, že zde máme paní komisařku Malstrem, která se chopí slova sama. Děkuji vám, pane předsedo, Dámy a pánové, předně vám přeji všechno nejlepší do nového roku, vám, se kterými jsem se ještě neviděla a děkuji za zorganizování tohoto slyšení. Je to skutečně diskuze velice aktuální. Diskutuje se o tomto tématu v celé řadě zemí a já dnes budu hovořit eh, o našem návrhu, jak správně nastavit rovnováhu mezi ekonomickou svobodou a bezpečností a svobodou a veřejným pořádkem. V Číně se říká, že nejlepší čas na zasazení stromu bylo před 20 lety a druhý nejvhodnější okamžik je právě nyní. Takže veřejný pořádek a bezpečnost, eh, to je věc, kterou nedáte do pořádku ze dne na den. Je potřeba na tom průběžně pracovat a proto máme eh, před sebou plán, měli jsme i dostatek času ho vypracovat a budoucnost naší unie také bude záviset na tom, jak dobře se na budoucnost a budoucí výzvy připravíme, nejenom na tuto konkrétní, ale i řadu dalších a je třeba tedy nastavit dobré základy pro EU v této oblasti. Naštěstí jsou mezi námi politici, kteří si to velice dobře uvědomují i zde v tomto sále. Samozřejmě, že to není vůbec snadný úkol uvědomit si, jakým hrozbám a výzvám čelíme a jaká rozhodnutí přijmout nyní či, či později ale k tomu za okamžik. Jak víte, tak Evropská unie byla vždy velice otevřeným, byť přímo nejotevřenějším prostředím k zahraničním investicím. Požíváme tedy obrovské investiční svobody, která se nám doposavat vyplácela, ale zase na druhou stranu nesmíme být naivní, protože ehm, je potřeba, abychom byli také obezřetní a hleděli do budoucna. V posledních letech, jak řekl pan Lange, došlo k navýšení nákupu strategického majetku eh, v EU ze strany neevropských investorů a řada eh, z nich eh, jsou státní podniky, Řada z nich je dotována a podporována zahraničními vládami a tyto státy sami mají veliké překážky pro přijímání investic, ať už jde o omezení vlastnictví, přenosu technologií a tak dále. Nejsou to zkrátka země tak otevřené jako my a nehrají podle stejných pravidel jako my. Takže mají své vlastní zájmy, které sledují a jejich zájmy nejsou vždy slučitelné s našimi. A e, v této e, situaci se tedy pohybujeme, e, když předkládáme návrh za komisi o kontrole investic. Zmíním se o tom stručně, protože tady máme i další odborníky, tak aby na ně zbyl čas. My si myslíme, že ten návrh je potřebný a zmíním se o tom, co přináší. Proč je tedy potřeba přijít s tím návrhem nyní? Svět se otevírá, podobně jako investiční toky. Tradičně investiční partneři eh, byly většinou pro nás země se stejnými ekonomickými hodnotami a pravidly, ale globální trhy se změnily a jsou tady dnes noví mocní hráči, kteří vstupují na scénu, nemají vždy stejné standardy, pravidla, nehrají vždy fair. A někteří dokonce otevřeně využívají investice proto, aby získali přístup k technologiím, infrastruktuře a informacím. A možná bude potřeba, abychom se eh, ochránili, abychom ochránili mm, eh, svou kritickou infrastrukturu my jsme v Evropské unii vzájemně závislí, pokud jde o naše vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek a kritická odvětví jako energetika jsou um, závislé na konkrétních eh, dovednostech eh, a pokud jeden stát eh, prodá takovou investici nebo infrastrukturu eh, neevropskému investorovi bez ohledu na další státy, může to být nebezpečné. Takže všechny státy si uvědomují, že je potřeba eh, dodržovat určitá pravidla pro zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, ale jsou tady citlivá místa, mají svou vnitrostátní i evropskou dimenzi a proto jsme oslovili radu a parlament s naším návrhem, abychom dali členským státům k dispozici Um, nástroje pro kontrolu investic, eh, aby měli možnost rozhodnout o zavedení a podobných mechanismů, protože dnes jich eh, nepoužívá tyto mechanismy ani 50 z nich. Ty mechanismy by měly umožnit sdílet informace a spolupracovat. Chceme, aby členské státy byly informovány o tom, jak Evropská unie nahlíží na naše investiční partnery. Takže co si myslíme, že je silnou stránkou EU, je, že to je platforma pro sdílení znalostí a informací. Neděláme 28krát totež, ale podílíme se k vzájemnému prospěchu na spolupráci. Šetříme tím čas i úsilí a k tomu také směřuje náš návrh. Takže jde nám o to, abychom našli společné prvky, osvědčené postupy, transparentnost, nediskriminaci, opravné prostředky a tak dále. Toto vše jsou prvky, které velice dobře známe v Evropské unii a které budeme moci používat i pro kontrolu investic. Chceme tak pomoci zemím vypracovat si vlastní legislativu a také nastavit určitou důvěru při jejich uplatňování. Spolupráce a výměna informací to není jediné. Dnes totiž neexistuje um, žádný komunikační kanál, který by byl eh, etablován za tímto účelem. A to chceme napravit. Chceme dát členským státům prostor vést diskuze, což může být užitečné, jednak protože posílíme spolupráci a získáme lepší představu o vzorcích, které sledují zahraniční investice přicházející do EU a pak můžeme lépe řešit problémy s tím spojené. Vytvoříme prostor pro diskuze, vývoje a zlepšení stávajících mechanismů komise bude fungovat jako eh, ústřední koordinátor. Dáme členským státům platformu pro vyjádření svých obav a problémů. Eh, komise bude prošetřovat bezpečnostní hrozby související s investicemi. Případy, které mohou být riskantní, tak k ním vydáme nezávazná doporučení a požádáme o vysvětlení, pokud bude investice skutečně pokračovat ale je tady řada věcí, do kterých se pouštět nebudeme. Tento návrh nebude nikomu ubírat žádné právo. Když eh, zemi osloví zahraniční investor, bude to na příslušném členském státu, aby se definoval, zda na ní přistoupí či nikoliv. Takže my chceme dát zemím možnosti a nikoliv je omezovat v jejich právech. Nebudeme nic harmonizovat, eh, chceme pouze spolupracovat, sdílet informace, pomoci členským státům lépe se rozhodovat, ale nechceme stát při rozhodování nad nimi. Nechceme také přicházet s protekcionismem. Historie ukazuje, že jsme vždy byli pro otevřené trhy a otevřené investiční toky. Některé ty kontrolní mechanizmy by měly být komplexnější, ale mm, v rámci VTO a OECD máme své závazky, že budeme budovat celosvětový na pravidlech nastavený pořádek, což je dnes velice důležité. To posiluje důvěru v investičním prostředí, protože víme, že zahraniční investice potřebujeme, nechceme je podkopávat na druhou stranu. O nich chceme dále v některých případech diskutovat. Chceme tedy docílit eh, do budoucna především bezpečnosti. Teď skončím řeckým eh, příslovím. Společnost roste, když starší člověk eh, sází stromy, i když ví, že jejich stínu již nikdy nebude požívat. Tak eh, co tím chci říct? Dnešní svět se velice rychle vyvíjí a my žijeme ve světě, který je propojený, globalizovaný a je velice obtížné, aby se politici a zákonodárci, ehm, aby drželi krok eh, s tím vším vývojem. A ne všichni se shodnou na tom, že globalizace je dokonce pozitivní. Existuje s tím, eh, s celá řada mm, obav, které jsou jaksi s globalizací propojeny. Ale myslím si, že ochrana klíčové infrastruktury to je zásadní věc a je dobré, když bychom mohli proaktivně globalizaci ovlivňovat a myslím si, že tady je dobré začít u kritické infrastruktury, takže jde nám o účinné eh, ovlivňování globalizace, o pomoc členským státům informovaně se rozhodovat. Jde nám o identifikaci hrozeb v globálním prostředí. Chceme povzbudit důvěru v bezpečnost eh, a tím chceme zajistit pro občany prostředí, v němž eh, mohou eh, fungovat, inovovat a tak dále. Takže chceme, aby Evropa pokračovala na cestě k úspěchu a těšíme se na spolupráci s Evropským parlamentem, pokud jde o zavádění tohoto mechanismu. Vím, že váš zpravodaj pan Prust ehm, ještě dříve, než se do věci pustila rada, začal už na své zprávě pracovat, takže za to vám děkuji a děkuji také za zorganizování dnešních dvou panelů. Děkuji, paní komisařko. Tak to skutečně uh, je z naší strany, myslím, zcela eh, rozhodný krok věnovat se této tematice. A nás dnes čekají dva panely. Každý z nich bude vnímat investice z různého hlediska. V rámci druhého se podíváme na praktické aspekty. V rámci prvního máme tři přizvané odborníky. Máme tady pana Ajmena Mira, který je zástupcem náměstka amerického ministra financí a rovněž předsedou CFIUS, což je americká agentura pro kontrolu zahraničních investic. A myslím si, že to je vůbec poprvé, kdy se s panem Mirem setkáváme a kdy nám bude moci osvětlit eh, svůj přístup. Pak jsme také pozvali paní Jevu Jaunzeme, která řídí správní oddělení ministerstva hospodářství v Lotyšsku a pana Rigeho, který působí v Bruselu na stálem zastoupení Francie. Tak nejprve má slovo pan Ayman Mir. Thank, thank you. Děkuji za to, že jste mě dnes pozvali. Jsem rád, že se mohu podělit o naše zkušenosti ze Spojených států. Abych vysvětlil náš přístup, je důležité, že Spojené státy také se dlouho snažili mít otevřené investiční prostředí. Má to velké přínosy pro naši ekonomiku a přispívá to velice HDP a e, růstu pracovních míst a inovacím. Takže myslím, že v tom si rozumíme s Evropskou uní. Je ale pravda, že některé zahraniční investice jsou spojeny s riziky. My jsme téměř před 30 lety vytvořili proces pro kontrolu zahraničních investic, abychom zde vyhodnotili klíčová rizika. Ten proces vytváří výbor CFIUS, výbor pro zahraniční investice, kde je jedenáct různých oddělení vlády. A chtěl bych vás seznámit s hlavními aspekty tohoto procesu a potom řešit ty společné cíle. Ten proces v podstatě začíná tím, že je podáno podání výboru a pokud je to kompletní, tak začíná 30-denní proces přeskumu. Potom může následovat dalších až 45 dní, takže celkově to může být 75 dní. A v té době ten celý výbor, včetně zpravodajských služeb, se každý týden setkává a řeší jednotlivé transakce. Pokud tento výbor nezjistí, že tato transakce je, souvisí s nějakými obávami ohledně národní bezpečnosti, tak informuje zúčastněné strany, že je vše v pořádku. A tato transakce potom už nebude dále revidována. Pokud tam ale nějaké takové problémy jsou, je vytvořena písemná analýza, která rozhodne, zda je možné to riziko zmírnit a pokud ano, tak se dojednají taková opatření s danými stranami. A pokud to nejde, tak to předáme prezidentovi, který může zastavit tuto transakci. Ty klíčové charakteristiky toho procesu jsou následující. A myslíme si, že zajišťují, že ten proces je efektivní a splňuje to zajištění národní bezpečnosti a přitom zachování otevřeného prostředí. Zaměřujeme se výhradně na národní bezpečnost. A to je, ten, to je ta hlavní charakteristika, která definuje ten proces. Vše začíná a končí tímto zaměřením. Proto tedy omezujeme tu vládní intervenci pouze na tuto oblast národní bezpečnosti. Tento proces není sektorální zamezení investic. Skutečně jde o jednotlivé transakce případ od případu a může se dotýkat týkat různých sektorů. Ten, kdo si myslí, že tam má nějaké obavy, tak může požádat o revizi. Každá transakce, o které je výbor informován, je analyzována odborníci a jsou tam určité metodické postupy. Tato analýza se zaměřuje na posuzování tří faktorů hrozby, zranitelnosti a dopadů. Ta analýza hrozby zahrnuje posouzení toho úmyslu toho, eh, kdo chce tu společnost eh, získat nebo převzít, zdá a má nějaký úmysl poškodit národní bezpečnost. A potom ta analýza těch dopadů řeší možné dopady nebo škody, které by mohly vzniknout, pokud by se zneužilo zranitelnosti Vždy je potřeba analyzovat všechny tři faktory a nehledí se přitom na hospodářský prospěch. Většina transakcí projde bez nějaké akce ze strany výboru. CFIUS řeší rizika. V těch případech, kde ta transakce představuje nějaké riziko a tak se nesnaží tu transakci zablokovat hned, ale spíše se snaží získat eh, nějaké závisky z těch zúčastněných stran, aby bylo to riziko sníženo. To, že tedy ta transakce představuje určité riziko pro národní bezpečnost, neznamená automaticky, že bude zablokována. Většina transakcí tedy projde bez jakékoliv akce ze strany Cviusu, ale v těch případech, kdy je nějaká hrozba zjištěna, tak se často najdou opatření, jak to riziko zmírnit. Pokud Cvius nevěří, že je možné ta opatření nějak dodržovat, tak je to potom předáno k zablokování. V minulosti ale bylo těch případů pouze malé množství. Je to jenom 75-denní proces, který má být efektivní a je také důvěrný. Cvius nemůže zveřejňovat informace ohledně přeskumu těch jednotlivých transakcí. Jenom některé akce jsou zveřejňovány. A ta důvěrnost je důležitá proto, aby ty jednotlivé strany sami oznamovaly tomuto výboru své transakce dobrovolně. Za poslední desetiletí byl tento výbor velmi aktivní. Podle našich zkušeností, ale ty charakteristiky, které jsem popsal, dokáží efektivně řešit možné potíže. To je doprovázeno pokračujícími investicemi. V roce 2015 a 2016 byl velký růst investic. Prostředí rizikových investic se ale velice rozvinulo za poslední dobu a my sdílíme ty obavy, které vy máte tady v Evropě. Obzvláště co se týče investic do technologií a infrastruktury. Ve Spojených státech řešíme otázku, jak omezovat tyto hrozby a přitom zachovat otevřené prostředí. V kongresu byla nedávno zavedena legislativa, která má modernizovat a zlepšit ten proces CFIUSu. Má se zaměřovat na určité typy transakcí, ale má se to stále držet těch hlavních charakteristik, které používá. Máme velký zájem o vývoj těchto záležitostí v Evropské unii. Může to totiž mít dopad nejen na evropskou bezpečnost, ale i na americkou bezpečnost. A také eh, doufáme, že eh, kolegové v EU budou chránit technologie, které fungují v souvislosti a ve spojení se spojenými státy. Doufáme, že ten přístup, který zde bude přijat, bude posilovat otevřený ekonomický vztah a také silný bezpečnostní vztah, který s vámi máme. Já samozřejmě rád zodpovím jakékoliv otázky budete mít. Děkuji moc. Děkuji moc za tento zajímavý příspěvek. A já nyní předám slovo do Lotyšska, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velice ráda, že mohu vystoupit eh, na vašem zasedání. Děkuji, pane Lange, za zorganizování dnešního slyšení. Kontrola zahraniční investic je velice důležitým tématem z řady důvodů, například kvůli geopolitické situaci či globalizaci. Během svého vystoupení se zmíním o dvou tématech. Jednak eh, o vytvoření kontrolního mechanismu pro eh, zahraniční investice v Lotyšsku. To je první téma, je to velice důležité, protože eh, je důležité samo o sobě a myslím si, že je důležité propojit toto téma ještě s tématy souvisejícími. Nejprve k investičnímu klimatu v Lotyšsku a po Baltí. Lotyšsko je malá otevřená ekonomika, uvědomuje si výhody zahraničních přímých investic pokud jsou dobře nastaveny. Bohužel přísun zahraničních přímých investic eh, byl spíše mm, mírnější a v posledních eh, letech eh, se pohybovaly zhruba ve výši 3 HDP a dřívější rychlý růst byl najednou potlačen určitými politickými otřesy, k nímž došlo. My jsme se tedy rozhodli, že zavedeme určitý mechanismus pro kontrolu investic a ochranu národní bezpečnosti, eh, zejména v řadě důležitých odvětvích, eh, Snažili jsme se přitom dbát na zásadu volného pohybu hm, kapitálu. Samozřejmě jsme se nepřáli odradit investory. V roce 2017 došlo k konečné liberalizaci trhu s plynem a I sousední eh, státy začaly přijímat podobná eh, opatření, začaly uvažovat o odprodeji svých eh, zařízení, takže hrozilo, že tato zařízení v sousedních státech se ocitne v rukou nežádoucích investorů a proto jsme se rozhodli zakročit v souladu s evropskou legislativou a smlouvami. Provedli jsme právní analýzu následných, následujících tématů, jednak eh, současné legislativy, míry eh, ochrany eh, na úrovni EU, zkušenosti z Francie, Německa a dalších zemí, omezení pramenící z vnitrostátní legislativy i naší ústavy. Řešili jsme možnost uh, nápravných opatření, posouzení dopadu a tak dále. Provedli jsme tedy posouzení eh, veškerých aspektů a na základě toho jsme zpracovali zákon o národní bezpečnosti, který jsme předložili v březnu loňského roku, následně byl vládou schválen. Jde o screeningový mechanismus v souladu se zákonem o národní bezpečnosti a ten je zaměřen na podniky a zařízení, které mají vysoký význam pro národní bezpečnost. Jsou to tedy je to kritická infrastruktura kategorie B, anebo se jedná o evropskou kritickou infrastrukturu. Je tady 26 takových firm, které splňují požadavky zákona o národní bezpečnosti a jsou to tedy podniky, které považujeme za strategicky významné. Myslím si, že události, eh, které všichni dobře známe z poslední doby, ukazují na to, že úřady byly dostatečně obezřetné, aby nastavily správnou rovnováhu mezi zajištěním veřejné bezpečnosti a pořádku a eh, zachováním atraktivity pro zahraniční investory. Teď eh, si dovolím několik poznámek k tomu, k tomu nařízení, které nyní probírá, probírá rada. Jak řekl správně pan předseda Juncker, když vystupoval eh, s projevem o stavu Unie, říkal, že nejsme naivní obchodníci, Evropa musí definovat své strategické zájmy a proto dnes navrhujeme nový rámec pro kontrolu investic. Takže já chci tímto poděkovat komisi za vynikající a včasnou iniciativu, ale je tady celá řada otázek, které s touto iniciativou souvisí a mohli jsme si také ušetřit hodně času, kdyby s tím návrhem rovnou přišlo i posouzení dopadu, protože to by mohlo řešit eh, celou řadu formálních eh, záležitostí týkající se ohrožené infrastruktury. Ještě bych chtěla říci, že interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, radou a komisí o lepším přijímání legislativy z dubna roku 2016 není pouze formální záležitostí, je to účelný dokument, který má pomoci legislativnímu procesu. A bod 12 této dohody stanoví, že jsou tady tyto tři instituce, které se dohodly na tom, že budou přispívat k zpracovávání posouzení dopadu a že tím také zlepší kvalitu evropské legislativy. Posouzení dopadu to je nástroj, který má pomoci třem institucím dobře inf- přijímat dobrá informovaná rozhodnutí. Většina členských států se rozhodla, že tedy v tomto postupí ku předu, Lotyšsko také, ale třeba říci, že iniciativy v rámci té iniciativy o přijímání eh, lepší eh, Eh, legislativy se často nestačí. My jsme si věno, vědomi toho, že tato iniciativa má své mm, nedostatky, například právní základ, to je článek 207 eh, odstavec 2 smlouvy, kde se hovoří o společné obchodní politice a tedy mechanismus kontroly uh, obchodní politiky. To je podle mě diskutabilní věc. Tento článek má také šestý odstavec, kde se hovoří o výkonu pravomocí eh, na základě tohoto článku v oblasti společné obchodní politiky, které mm, by neměly omezovat kompetence eh, Unie ani členských států. Výběr právního základu nás přivádí k dalšímu problému a to, že eh, celý návrh má formu nařízení, to je přímo aplikovatelné v členských státech. A v této souvislosti se objevuje řada různých eh, eh, problémů týkající se například definice samotného screeningu, samotné té kontroly investic. Aby se všechny tyto problémy vyřešily, je třeba podle mě změnit právní základ anebo vysvětlit lépe působnost tohoto nařízení. Ve vysvětlujícím prohlášení komise uvádí, v čem spočívá ten kontrolní mechanismus, že můžou členské státy lépe spolupracovat, že to je správný nástroj pro zlepšení spolupráce. A není tajemstvím, že konkurenceschopnost nebo konkurence vůbec eh, funguje samozřejmě mezi členskými státy v oblasti investic a proto bychom byli neradi, kdyby tento návrh přinášel další překážky do vztahu mezi členskými státy. Další věc to je definování předmětu samotného screeningu. To by měla být vylučná kompetence členských států a poslední věc administrativní zátěž. Toto nařízení stanoví, eh, že má být zpracovávána výroční zpráva a pokud a to o Eh, investicích na základě informací, které budou schromážděny vnitrostátně. Ale často jsou tyto informace považovány za státní tajemství a je možné je sdílet pouze s, mm, s osobami, které mají příslušné povolení. Takže, vážení poslanci, domnívám se, že příští měsíce v rámci bulharského předsednictví stejně jako mm, sdílení informací v rámci tohoto slyšení umožní pracovní skupině v Radě pokročit s touto důležitou problematikou. Je společným zájmem všech ochránit naše know-how, technologie, znalosti a také strategickou infrastrukturu a její přejímání. A přitom musíme nastavovat správnou rovnováhu mezi evropskými a vnitrostátními kompetencemi. Musíme brát potaz proporcionalitu a subsidiaritu, jako tam hovoří smlouvy. Děkuji. Thanks a lot uh, for this, uh, let's say, clear message. <laughs> No, děkuji za toto zcela jasné prohlášení. A teď už má slovo náš francouzský kolega pan Rige. Bonjour et bonne année. Dobrý den a hezký nový rok. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě pozvala a dal jste mi příležitost, abych zde prezentoval systém kontroly zahraničních investic ve Francii. Nejprve vlastně pohovořím o základech našeho postupu, potom o provádění, o postupu řešení žádostí o povolení a stručně se zmíním o stanovisku francouzské vlády ohledně návrhu komise. Základy té postupy, toho postupu je, jsou jeho princip a výjimky. Princip to je svoboda finančních vztahů mezi Francií a zahraničím a výjimky Eh, to, jsou, to vyžadují předchozí povolení pro zahraniční investice v limitativně vymezených odvětvích, to je národní obrana zejména, která by mohla ohrozit eh, veřejnou obranu a je tam potřeba zaručovat ochranu zájmu země, což vlastně odpovídá eh, ustanovením Evropské smlouvy ohledně volného pohybu kapitálu. Co se týká uplatňování, tam jsou tři kumulativní kritéria. Způsobilost, postup a povolení. Původ investora, druh transakce a aktivita francouzského podniku, který je cílový. Původ investora, tam rozlišujeme investory pocházející z evropského ekonomického prostoru a ze zbytku světa. Druh transakce, operace, takže tam jsou podřízena povolení, kontrole a vyžaduje získání povolení pro aktivity podniku, jehož sídlo je ve Francii a pro investory mimo evropský hospodářský prostor. Tam musí překročit práh 33,3 v držení kapitálu nebo hlasovacích práv. Příslušná činnost tedy ta činnost musí být taková, která zajišťuje, přispívá k veřejným zájmům, veřejné mm, obraně, takže ta, a vymezuje se tam tedy oblast působnosti těchto aktivit podle nařízení. Rozlišujeme tedy případy, kdy investoři pocházejí z evropského hospodářského prostoru, kde jsou určitá odvětví, která jsou cílová kryptologie, když pod, ten cílový podnik vlastně nějaké tajemství v oblasti národní obrany, výroba zbraní, munice, výbušných látek, válečného materiálu, potom aktivity vyvíjené podniky v oblasti studií, projektů ve prospěch ministerstva obrany a potom jsou to činnosti týkající se materiálu, výrobku nebo poskytování služeb nutných pro zajišťování bezpečnosti veřejné obrany a národní obrany. To pokrývá zásobování energií, zásobování vodou, dopravní služby, provozování komunikačních sítí elektronických, provozování zařízení eh, zásadního významu podle zákona o obraně a zdravotnická zařízení. Co se týká investic pocházejících ze třetích zemí, tak tam jsou také pokryty činnosti v oblasti toku peněz, soukromá mm, ochrana nebo bezpečnost. Patří sem výroba toxických nebo patogenních látek nebo protijedů, činnosti v oblasti materiálu pro deteková, dálkové detektová, detekování konverzace, hodnocení bezpečnostních zařízení v oblasti eh, informačních technologií, bezpečnost informačních technologií a technologie dvojího užití. Takže jakým způsobem probíhá ten postup? Rozlišujeme tři etapy. První etapa to je přijetí žádosti na minister ministerstvo hospodářství. To může být žádost o předběžné povolení anebo žádost o registraci, kdy tedy ten investor, který má kdy určitá pochybnost o způsobilosti té operace, může předem požádat francouzské úřady o to, aby mu sdělili, zda tedy spadá do některé z těchto kategorií nebo ne. To je první etapa. Druhá etapa to je vyšetřování, které probíhá pod koordinací finanční zprávy a příslušných ministerstev podle jednotlivé složky. A třetí etapa je notifikace nebo to, te, registrace té žádosti, to je asi dva měsíce, vzhledem k tomu, že pokud nedojde k rozhodnutí, tak to vlastně znamená takové tiché automatické udělení toho povolení ministr, který tedy odpoví, buď tedy operace nespadá pod ten postup udělení povolení, povolení může být potom uděleno jako prosté povolení, anebo povolení s určitými podmínkami, kdy ta operace může být zamítnuta také, tam ale musí ministr odůvodnit to odmítnutí takže operace, které jsou eh, podrobeny určitým podmínkám, ty podmínky se týkají zejména ochrany, trvalosti těch činností, výzkumných, vývojových kapacit toho cílového podniku, potom integrita, bezpečnost a kontinuita zásobování, dále sem patří ochrana veřejného zdraví a plnění smluvních povinností toho podniku, který je předmětem odkupu. Zamítnutí udělení povolení, tam jsou dva typy důvodů. Buď podezření, že ten investor se může se dopouštět nějakých podvodů, například praní špinavých peněz, terorismus, korupce, e, pletichaření, organizovaný zločin, takže je zde tedy pochybnost o kvalitě investora, anebo ty podmínky nestačí k tomu, aby se chránily národní zájmy, zejména pokud jde o trvalost a dlouhodobost činností podniku. Takže podniky jsou, ty podmínky potom jsou stanoveny, dochází tam k trvalé kontrole a pokud nejsou ty podmínky plněny, tak můžou být sankce fin, a to trestní, finanční anebo celní. Já budu nyní už velmi stručný a vyjádřím se k tomu, jaké je stanovisko francouzské vlády k návrhu komise, které tedy rozhodně podporujeme a děkuji tedy za pozornost a jsem vám k dispozici pro otázky. Děkuji. Slyšeli jsme tedy o různých přístupech, které se velice liší, to je velmi zajímavé. Teď máme půl hodiny na otázky. Je to prostor pro otázky, ne pro diskuze nebo pro výroky. Jde jenom o otázky na naše odborníky. Nejprve náš zpravodaj minutu a půl a ostatní mají minutu. Tak pan Průst. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, ještě jednou za to, že jste tak akční a že jste tedy schopna také naslouchat a diskutovat s námi, a to i o takových ožehavých tématech. Měl bych dvě otázky na paní komisařku a dvě nebo tři otázky také na jednotlivé řečníky, kterým samozřejmě také děkuji za to, že přišli. Uh, zvláště jeden řečník zdaleka tedy ze specifického prostředí současného Spojených státech. Paní komisařko, vy jste říkala, že je 12 zemí, kde jsou už ty mechanismy zavedeny. Máte nějakou zpětnou vazbu? ohledně těch mechanismů, které jsou již zavedeny v těchto jednotlivých zemích. Například snižuje to zahraniční investice v těchto konkrétních zemích, vzhledem k tomu, že víme, že nejsme proti zahraničním investicím, ale jak jsem vždy říkal, musí být jasné a cílené. Hovořila jste také o určitém sdílení nebo koordinaci, protože já souhlasím s vaší analýzou ohledně té věci. Pokud chceme být efektivní, tak ta evropská dimenze musí být uh, adekvátní k tomu, abychom měli skutečně pragmatický a efektivní nástroj k dispozici. A otázka zní, co nám zaručuje, že Evropská komise skutečně bude vlastně naslouchat názorům členských států, protože to zhromažďování informací na začátku je nutné, tak aby docházelo k té správné a kvalitní výměně informací mezi členskými státy. A potom k jednotlivým řečníkům. Rád bych se zeptal, to, že máme takovýto mechanismus kontroly, co to vyžaduje z hlediska lidského faktoru? Druhá otázka. Vy jste o tom hovořil, pane Rígerte. To, že někteří investoři tam se to vyžadují určité komplexní operace, kde se snaží schovat, skrýt, kdo je ten konečný investor. Tak bych se chtěl eh, vlastně zeptat, jak zjišťujete, kdo je ten konečný, ten poslední investor, tak aby se tedy prověřily ty informace. A potom to je spíše na pana Mira otázka. Uh, kontaktujete se už nyní se zahraničními zeměmi, když nějaký investor se týká tedy třetí země a například, když nějaký americký podnik vlastní aktiva v této zemi? Já se nyní zeptám stínových zpravodajů, zda mají nějaké otázky? Paní Starbaty, chcete vznést otázku? Ano, já velmi souhlasím se zpráv, s tím, co zde přednesla komisařka. Je to vyvážená zpráva. My všichni víme, že Evropská unie dokazuje, že tedy investice v, tom, v těch oblastech, kde jsme činí, také jsou tam tedy strategické zájmy na těch územích, které musíme ochraňovat. A americký kolega také už o tom jasně hovořil, jak tedy ve Spojených státech se takto postupuje v zásadě. Je zde otázka subsidiarity, která vyvstává, tedy ty úřady na místě a experti na místě, zda mají tedy, eh, jsou nadřazení těm expertům na nadnárodní úrovni, ale vítáme také, že existuje výměna na informací mezi jednotlivými zeměmi. Myslíme si, že to je velice důležitá věc. Já přesně nevím, zda je to nějak regulováno, ale zdá se mi, že to je něco, co bychom měli udělat. Existuje nějaká zkušenost, zpětná vazba z jednotlivých zemí? To znamená, zda jsou o užitečnosti těch investic, anebo také o těch investicích, které se teď jaksi snaží které snaží vytěžit těch strategic, těžit z těch strategických výhod, takže zda existuje takováto kontrola nebo takováto zpětná vazba na evropské úrovni. Pan Scholz také chtěl položit nějaké otázky. Ano, stínový zpravodaj tady není, ale já bych chtěl možná položit jednu otázku všem třem expertům které mají rozdílné zkušenosti, o které se s námi podělili, a to do jaké míry cílenost ten investic hraje roli, kvalita investic, vyváženost investic a také tedy ta ekonomická eh, efektivnost těch investic na místě, například vytváření pracovních míst, ochrana životního prostředí a tak dále. Takže eh, dělají se takovéto benchmarky na národní úrovni, kde se tyto aspekty zohledňují. Děkuji, Janik Žado. Děkuji. Děkuji za tuto debatu. Paní komisařko, vy jste začala čínským příslovím a skončila jste řeckým příslovím a to mě připomíná historku Pirea, kde vlastně hovoříme o strategický, ten, po, o, o, aha, tedy Pirejského přístavu, kde vlastně řecký stát, který je zcela, má pro velké finanční problémy, se obrátil na investora, který vlastně určitým způsobem získal kontrolu nad základním ekonomickým prvkem řecké ekonomiky a řecké svrchovanosti a využil v, Pírej, v přístavu Pireo té situace, kdy Evropská komise se snažila přesvědčit členské státy o přijetí antidampingových antidumpingových opatření proti čínským fotovoltaickým panelům. Tady, se, tady byly tedy veřejné investice a potom vlastně soukromé investice, které vztahnou určitým způsobem ruku na svrchovanost toho kterého státu. A já si kladu otázku, to je první otázka na našeho amerického kolegu, kterému děkuji za to, že přijel kancelář pro žádost o azyl je hned tady vedle. Chtěl jsem se zeptat, jaké je pojítko americké politiky, mezi, jaká je tedy vazba mezi veřejnými zakázkami a touto kontrolou investic. Vaše politika veřejných zakázek je velmi restriktivní a tedy vylučuje část zahraničních investorů. A potom otázka na komisařku. Já chápu, tu debatu, ale jak si mě zaráží bojácnost Evropské komise. Pokud dnes tedy eh, má komise odvahu zaútočit na Google, na Apple, protože je leží tyto věci na srdci, takže měli byste se pustit do větší koordinace, abyste chránili členské státy a zejména ty nejmenší z nich před vlivem eh, těch pochybných zahraničních investorů. Děkuji. Další řečník. Vielen Dank. Ano, já to zkrátím. Děkuji všem řečníkům. Vy jste všichni hovořili o nut, nutnosti bezpečnosti. Já bych chtěla vědět, jak se definuje v tomto rámci bezpečnost, je zde určitý hm, ekonomický aspekt celé těchto věcí a za druhé krátká připomínka ke kolegovi Žado. Já jsem ten příklad, o kterém hovořil dnes, využila v poledne v rámci jiné diskuse, ale musíme tedy říct, že Europané nebyli vlastně schopni a připraveni řešit to riziko ostrova v Pire. A omlouvám se, že musím za chvíli odjet na letiště. Mrzí mě to. Děkuji. No. Ne, ne, necestujete lodí tedy, ne. Ima, Ima se hlásí a Rodriguez. Eh, Gracias, presidente. Děkuji, děkuji paní komisařko za vaše vystoupení a děkuji také dalším řečníkům. Já si myslím, že toto je skutečně velice dobrý začátek, dobré východisko, je dobře, že to máme na programu, protože je potřeba, aby EU měla mechanismus, který bude regulovat a kontrolovat zahraniční přímé bezpečnosti kvůli naší vlastní bezpečnosti a ochraně e, obraně. Jsou tady různé hrozby, samozřejmě ne přímo bezpečnostní, ale třeba na úrovni technologií. A já bych měla jednu otázku na zástupkyni Lotyšska. E, vy jste říkala, že vám dělá starost to, že eh, to nařízení není v souladu s tím Better Regulation. A tak se chci zeptat, eh, pokud jde o tu roli, kterou má sehrát návrh Evropské komise, a ten návrh hovoří o lepší koordinaci, užší spolupráci mezi členskými státy, to je ten sledovaný cíl a stanoví se tam tedy konkrétní cíle, jak dosáhnout eh, toho cíle. Kde si myslíte, že chybí to zlepšení v přijímání legislativy? A na závěr otázka na eh, pana Mira. Jak si myslíte, že bychom mohli mm, dopředu určit, které investice jsou reálně riskantní vzhledem k tomu, jak komplikované nejrůznější technologie jsou a kdy to riziko pro bezpečnost nemusí být úplně zjevné. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek. Nejprve děkuji paní komisařce. I mně se eh, líbila obě dvě ty přísloví, která se zmínila, to čínské i to řecké. Asi bychom se ty měli eh, řídit. A ptám se, zda by mm, zda nehrozí, že naše reakce nebude dostatečná a že přijde velice pozdě vzhledem tomu, jak už reagovaly země G7, včetně Japonska, Spojených států a Velké Británie. To jsou země, které už nyní chtějí dále zpřísňovat svá mm, kontrolní opatření. Protože já, když si přečtu eh, ten návrh, přijde mi, že zůstává na půli cesty. A druhá otázka, samozřejmě, že to rozhodnutí nakonec padne v radě a skutečnou zkouškou, myslím, bude až rok 2018, kde bude potřeba, aby nařízení prošlo kvalifikovanou většinou. Takže když zohledníme současnou situaci eh, v zemích na jihu, severu i středu Evropy a koalici těchto zemí v radě, myslíte si, že ten návrh skutečně může radou projít? Nebo si myslíte, že ho rada spíše zamítne? A další otázka. Jde o strategické sektory a jejich definování. Musíme to dobře definovat, abychom se vyhnuli nějaké příliš volné interpretaci a to platí i pro eh, nové technologie, včetně umělé inteligence. Paní Jamovská, prosím. Děkuji paní komisařko, děkuji všem řečníkům. Já bych měla také několik otázek, které bych ráda položila. Už se o nich zmínili někteří kolegové. Jak můžeme postupovat tak, aby to nařízení bylo skutečně efektivní, vzhledem k tomu, že komise zde hraje určitou roli supervizora? vzhledem k tomu, co již se odehrává v jednotlivých členských státech. Ostatně zpravodaj to sám řekl jak můžeme postupovat tak, aby informace, které se sdílejí, byly opravdu kvalitní a relevantní. Cílem toho návrhu je stanovit, jaký je evropský zájem, ale vy to nemůžete udělat, protože nemáte ty, pokud nebudete mít ty kvalitní informace, které se budou sdílet. To znamená, že musíme vlastně rozlišovat mezi musíme ukončit to rozděžování mezi členskými státy. Musíme si uvědomit, že žijeme v globálním světě, takže buď budeme sjednoceni, to znamená, že budeme chránit naše členské státy před určitými investicemi, které jsou rizikové nebo nebezpečné, nebo prostě každý bude hájit své vlastní zájmy, bude si hrát na vlastním písečku. Co tedy může komise udělat pro to, aby zaručila kvalitu informací? Druhá otázka. Zmínila jste se o sdílení údajů po eh, mechanismu kontroly. To je pěkné, ale máte nějaký model, nějaký vzor v této oblasti, který bychom mohli využít? Jak to vypadá s tím návrhem eh, vzhledem k vyjednávání s Čínou? Ähm, Děkuji, já bych měla dvě otázky. První otázka je na komisařku. Pokud vím, tak aktuálně když zhromažďujete ty jednotlivé modely z členských států a díváte, díváte se na to, jaký je stav v jednotlivých členských státech, krystalizuje zde už nějaký osvědčený postup? Můžete říci, tady to funguje velmi dobře a v tom, tom nebo kterém členském státě již jsme spokojeni s tím modelem, čili existují už určité osvědčené postupy, nebo zatím se to bude čekat na takové hodnocení? A druhá otázka je na kolegu ze Spojených států, pana Mira. Mě by zajímalo, jak to všechno souvisí. Vy jste hovořil o tom, že národní bezpečnost hraje důležitou roli. Jsou tam jednotliví zástupci v tom výboru z jednotlivých oborů. Vy jste se zmínil o oboru bezpečnosti, ale pak jsou zde odvětví digitalizace elektronické komunizace, něco, na co se musíme dívat do budoucna. Dnes možná to ještě není až tak aktuální, ale v příštích pěti letech se zde budou určitě rozvíjet velcí hráči. Takže jsou zde zohledněny tyto jednotlivé aspekty a jednotliví zástupci v tomto grémiu, kteří zohledňují jednotlivé tyto aspektiky, například dívají se, kde tečou peníze ve výzkumu pro jednotlivé projekty a tak dále. Toto by mě zajímalo zajímalo. Děkuji. Sandra. Merci, monsieur Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové. Já bych také chtěla poděkovat našim řečníkům a chtěla bych vám říct, že si myslím, že je velmi důležité, abychom zavedli tento systém a zejména, abychom měli skutečně evropskou vizi. Já bych se chtěla zeptat na to, Zda existuje nějaké hodnocení, které již bylo provedeno s takovým evropským pohledem na to, co již bylo provedeno, co se již uskutečňuje v jednotlivých členských státech, v těch 12, o kterých jste hovořila, a zda už se rýsují nějaké hlavní tendence s nějakou vůlí investovat z některých zemí do některých odvětví, víme něco více o strategii těchto zemí. Zda tedy můžeme už vidět, že se nám zde rýsují nějaké velké hlavní západní tendence, tak abychom se tomu přizpůsobili. Eh, Nyní dám slovo hospodářskému a sociálnímu výboru. Danke für das Wort. Děkuji za slovo a za tu možnost, že se náš výbor zde může vyslovit. My se paralelně s Evropským parlamentem zabýváme tímto tématem. I my si myslíme, že příjemné investice jsou důležité pro růst, zaměstnanost a inovace, jsou důležité pro pracovní místa a že v zásadě by Evropská unie měla být otevřená pro přímé investice z třetích zemí. I my ovšem vidíme ta rizika, která se s tím mohou vázat a potřebu zřízení kontroly investic. Tam vidíme hlavně tři body, které je potřeba rozpracovat. Za prvé otázka příslušnosti členských států EU a Evropské unie. Za druhé oblast působnosti a Dále, jak může být vytvořen takový mechanismus tak, aby ty investice, které vytvářejí pracovní místa a blahobyt, zůstaly zachovány a nebylo jim bráněno. Co se týče té příslušnosti, tam mě ta diskuse trochu překvapila. Podobně, jako se to řešilo u dohody CETA a podobně. Nyní ale soudní dvůr jednoznačně určil, že tu příslušnost pro investice z třetích zemí má Evropská unie. Proto to vidím podobně jako v dokumentu komise, že tam je výlučná příslušnost, což e, znamená, že není možno použít argument subsidiarity. Slyšeli jsme, že existují nějaká opatření na úrovni jednotlivých států, například Francie. Co se týče public safety, public order, tam eh, chápeme, že členské státy jsou příslušné, ale je potřeba to opravdu vyjasnit, aby zde členské státy mohly být stále nadále aktivní. ale vzhledem k tomu, že ve všech státech nejsou takovéto mechanismy, tak jsme pro evropský mechanismus, co se týče například energetiky, zabezpečení. Především v tom případě, kde se jedná o státní podniky a nebo podniky, které jsou nějak blízké vládám. Je potřeba to alespoň prověřovat, tyto investice. Toto řízení by mělo mít pevné lhůty, podobně jako u CFIUSu. Děkuji. Ano, to by pomohlo. Takže jsou zde nějaké konkrétní otázky na komisi a na odborníky, takže Cecília. Děkuji moc a děkuji za vaše otázky. Ukazuje to velký zájem o tuto tematiku. Jak říkal americký kolega, ve Spojených státech to začalo již v 70. letech, takže se to tam eh, vyvíjelo několik let. Nestačí tedy několik týdnů, trvá to. Je zde koordinační skupina členských států, které se sejdou v březnu, aby to poprvé prodiskutovali. Komise také připravuje zprávu o přímých zahraničních investicích, která bude publikována v letošním roce, ale je trochu obtížné získávat informace z členských států, takže pokud můžete nějak zapůsobit ve svých státech, protože předtím, než něco můžeme udělat, tak potřebujeme mít správnou představu a tam členské státy musí se podělit o své informace, ale některé nejsou moc ochotné. Máme několik příkladů z těch 12 zemí, kde je legislativa, ale vypadá to, jako by se příliš často nepoužívala ve většině zemí. Sice tam již dlouhou dobu je, ale až v poslední dobou to začala být političtější diskuze v některých zemích. Je to důležitá, ale citlivá otázka. Bylo to projednáváno na Evropské radě a jsou tam rozdíly, takže komise navrhuje určitou rovnováhu mezi těmi, kteří nechtějí vůbec nic a mezi těmi, kteří chtějí něco mnohem ambicioznějšího. Ale od konce léta, kdy vznikl ten návrh, došlo ke zvýšené aktivitě a diskuzi v mnoha zemích. My se účastníme řady seminářů, různých aktivit, kde se o tom hovoří a je zvýšená diskuze i v těch zemích, které jsou tradičně skeptičtější vůči tomuto, protože je to problém a myslím, že všichni si uvědomují, že nehledě na legislativu potřebujeme o těchto věcech hovořit a potřebujeme představu o tom, co se děje v jednotlivých zemích. Jestli je příliš pozdě, nevím, možná připravili jsme to v rekordním čase a do konce roku předložíme zprávu. Myslím, že už se nám podařilo dosáhnout toho, aby o tom členské státy začaly hovořit a vytvářejí určitá kontaktní místa, aby ta spolupráce mohla alespoň formálně začít. V návrhu komise stanovíme kritické strategické zájmy, jako je kritická infrastruktura a technologie, jistota dodávek a tak dále. Některé státy mají širší definici té kritické infrastruktury. To je samozřejmě také něco, co by členské státy měly prodiskutovat. Co tím myslí? A je to něco, co je samozřejmě neutrální, co se týče jednotlivých zemích. Týká se to jakékoliv země. Každá země eh, existují samozřejmě i na evropské úrovni některé eh, kritické infrastruktury, například Galileo, do toho se investovalo hodně peněz, takže samozřejmě nad tím komise bdí nad těmito investicemi, pokud by tam byly nějaké země nebo společnosti, které by o to měly zájem. To je plně pokryt, aby to bylo plně pokryto tím právním základem, který navrhujeme. To je podobné jako například u zboží dvojího užití. A byla tady otázka, co se týče Číny. My hovoříme již dlouho o té dohodě o investicích a tam je snaha eh, najít rovnější podmínky s Čínou, protože je mnohem snaží investovat v Evropě než v Číně. Uh, Bohužel tam nepostupujeme tak rychle, jak bychom chtěli. Chtěli bychom postupovat mnohem rychleji s našimi čínskými protějšky, ale tato konkrétní věc, tento návrh se tam neřešil. Stále ještě zbývá hodně práce, stále jsme jenom v rané fázi a nejdůležitější je, aby diskuze začaly probíhat, abychom mohli vyhodnotit co nejvíce informací vyhodnotili to, co je možné vyhodnotit a potom vytvořili tuto zprávu a doufáme, že budou pokračovat diskuze na radě. Já vidím otevřenost vůči tomu. Já věřím tomu, že to pokročí dále. Děkuji moc a nyní pozvu další nebo ty jednotlivé panelisty, nejprve pana Rígra. Děkuji, pane. Děkuji, takže zazněla jste na mě otázka ohledně rozsahu toho systému generální finanční zpráva. Tam vlastně pracují dva lidé na plný úvazek a vede to vedoucí oddělení, který pokrývá ještě jiné činnosti. Zkušenosti, které máme a se samotnou existencí toho eh, systému, že to má odrazující efekt pro určité podivné podezřelé investice. Druhá věc, jak jsem již řekl, to vyšetřování, ten postup trvá dva měsíce od přijetí žádosti takže to, ta záležitost musí být vyřízena za ty dva měsíce. Je potřeba schromáždit maximum informací. Nespokojujeme se jen s, invest, s informacemi od investorů, pracujeme v síti se všemi úřady, včetně našich eh, služeb v zahraničí. Já sám jsem pracoval eh, v zahraničí, takže několikrát jsem byl dotazován ohledně toho, kterého investora. Takže všechny naše úřady spolupracují, zejména ministerstvo obrany a všechny agentury, které pod něj patří, se snaží urychlit eh, a prohloubit to vyšetřování té věci. Co se týká definice obrany, připomíná mi toto definici amerického eh, podnikatele z oblasti pornoprůmyslu. Skutečně máme zde určitý vyvíjející se pojem o bezpečnosti před 150 lety ten systém například pokrýval chov koní a dnes přemýšlíme o modernizaci a zejména o pokrytí jednotlivých odvětví. Umělá inteligence také zde hraje roli samozřejmě, takže ten pojem se poměrně vyvíjí. Paní Janseme, Děkuji. Já nejprve zareaguji na otázku paní Rodriguez. Zřejmě došlo k nedorozumění, protože já jsem říkala, že vzhledem k interinstitucionální dohodě každý legislativní akt by měl být doprovázen posouzením dopadu. A v tomto případě tomu tak není a říkala jsem tedy, že se jedná o porušení této dohody a Znamená to, že vlastně komise nedodržela tu iniciativu o zlepšení legislativního procesu. My už jsme na eh, toto téma věnovali eh, v radě tři eh, poslední schůze. Komise přislíbila, že dodá to posouzení dopadu co možná nejdříve. Zřejmě to nebude v plném rozsahu, ale alespoň tu nejdůležitější část bychom si přáli. Pak tady byla otázka týkající se investic a nových pracovních míst a rozvoje. Myslím si, asi jsem to i řekla úvodem, že otázka bezpečnosti je pro nás klíčová. Říkala jsem, že u nás došlo k mírnému nárůstu investic a každá aktivita, která ukazuje, že ne úplně vítáme um, zahraniční investice. Měli bychom si to vždy pečlivě rozmyslet a právě proto chceme mít to posouzení dopadu. Já jsem mluvila o tom 3% nárůstu. Chtěli bychom, přes, protože jsme ambiciozní, aby byl alespoň pětiprocentní, ale samozřejmě nevíme, jaký dopad na celou věc bude mít to nařízení. Bezpečnost zůstává prioritou, ale chceme um, samozřejmě přicházející investice využívat, nechceme tyto eh, příležitosti promeškat. Není pan Mir. Uh, Děkuji. Několik otázek, které se týkaly toho, jak definujeme národní bezpečnost, jak vedeme, eh, provádíme naše posouzení. Tak národní bezpečnost není u nás v legislativě nějak definována, máme tedy flexibilitu přizpůsobovat se měnící se situaci a hrozbám. Soustředíme se na obrané hrozby, ale spadá sem i širší problematika, otázka telekomunikací, přístup k infrastruktuře, veškeré mm, související záležitosti, které mohou ovlivnit eh, životy lidí a jejich bezpečnost. Spadají sem také citlivé informace, jejichž zneužití může poškodit bezpečnost, eh, armádu, mm, státní představitele. Takže v tomto jsme otevřeni, ale co neřešíme, to jsou čistě ekonomické výhody, které by měly eh, ty investice přinášet konkrétní lokalitě nebo Spojeným státům obecně. Takže to je až v druhé řadě našich priorit. Pokud jde o posuzování transakcí z toho hlediska ta představují bezpečnostní riziko, tak je eh, hm, pravda. Ukazují to poslední roky, že transakce jsou skutečně velice komplikované, jednak kvůli své struktuře, ale jednak také proto, že před 20-30 lety řada citlivých technologií byla vyvíjena hm, přes armádní eh, financování a teď už většina technologií může být sice vojensky důležitá, má vojenské využití, ale často jsou to stejné technologie, které se používají v inovacích běžně v civilním průmyslu, takže je mnohem obtížnější posoudit, jaká technologie, jaká funkce může mít dopad na národní bezpečnost. A proto k tomu přistupujeme tak, že se snažíme získat maximální odborné znalosti, mít tyto odborníky v rámci eh, našeho ministerstva e, financí. My máme odborníky na terorismus, jeho financování, praní špinavých peněz, zneužívání daňových systémů. Máme pak samozřejmě ministerstvo obrany, kde máme řadu odborníků, inženýrů, specialistů, Máme Ministerstvo pro energetiku, kde pracují odborníci nejenom na samotnou energetickou infrastrukturu, ale otázky jaderné bezpečnosti. Máme tam odborníky na polovodiče, pak na Ministerstvu obchodu máme zase specialisty, kteří se soustředí na nejrůznější technologické oblasti. Pak eh, máme eh, Ministerstvo obchodu, kde posuzují transakce z hlediska dopadu na vnitřní eh, bezpečnost eh, a skutečně se přidržujeme hlavně tohoto hlediska, tedy dopadu na národní bezpečnost. A když kombinujeme veškeré ty odborníky, které máme, tak myslím, že jsme schopni opravdu hloubkově prověřit eh, každou transakci. A v neposlední řadě je na každém státu, aby si definoval, nakolik chce být pečlivý při analýze mm, transakcí. My jsme se rozhodli, že zejména u těchto zahraničních investic eh, v souladu se zákonem o eh, fúzích a akvizicích chceme provádět skutečně eh, hloubkové prověření ze strany státu. Před několika dny proběhl zrovna takový mm, proces prověřování, kdy se snažíme nastavovat rovnováhu mezi důkladným přeskumem a možností obchodních partnerů dokončit takovou transakci. Pak tady byla otázka, která se týkala toho, jak spolupracujeme s dalšími zeměmi, tak samozřejmě, že vnímáme transakce které probíhají v rámci našich hranic i mimo ně a sledujeme, jak um, identifikovat potenciální problémy, i když mohou být eh, mimo naši přímou působnost. Ale jak jsem říkal na začátku, z našeho hlediska je ochrana technologií eh, v Evropě v řadě případů velice důležitá pro ochranu naší vnitřní eh, bezpečnosti. A legislativa, kterou zavádí USA, často uznává tento fakt a má tam ustanovení, které eh, vylučuje z přeskumu některé transakce, které pocházejí ze zemí, kde fungují podobné mechanismy kontroly. To znamená, že se spoleháme na kontroly v těchto třetích eh, státech a umožňujeme volný oběh technologií a kapitálu s těmito zeměmi. Takže to jsem chtěl zmínit. Thanks a lot. Děkuji, pane Mirem. Teď máme komplexní představu o různých přístupech i podrobné informace. A teď přejdeme k druhému panelu. Podíváme se na praxi, investiční praxi a kontrolu investic v praxi. Máme tady řadu vynikajících odborníků a každému na pět minut předám slovo. U OECD udělám výjimku, protože ti mají dva zástupce, takže jim dám 8 minut. OECD přišla s velice zajímavou studií, komparativní studií ohledně kontroly investic. Máme zde pana Frederika Verleho a Joachima Pola z OECD. Kdo chce začít, pánové? Ano, děkuji, pane eh, předsedo, za pozvání, které jsme v OECD obdrželi na dnešní diskuzi. OECD, podobně jako EU, chce zajistit otevřené investiční prostředí. Uvědomujeme si, uvědomují se to naše členské státy, kterých je 35, včetně všech členských států EU, že je v zájmu našich zemí udržet otevřenou investiční politiku. CFDI nebo investice jako příležitost k, pro další růst e, a posílení e, sociálního zabezpečení a um, tvorby pracovních míst. Ano, s tím souhlasíme. Na druhou stranu si uvědomujeme, stejně jako naše členské státy, že státy mají právo chránit svou národní bezpečnost a veřejný pořádek, že mají právo chránit své veřejné zájmy vůči přicházejícím investicím. Země tedy mají mít možnost provést kontrolu investic ze zahraničí a případně je omezit z důvodu ochrany národní bezpečnosti. Toto je jeden z, jedna z klíčových základ, zásad, se kterými pracuje eh, OECD a zmínil to přede mnou i pan Mir. Vždy je potřeba rozhodovat na základě jasných standardů a zásad, jako je transparentnost, prediktibilita, proporcionalita a odpovědnost. Na základě e, těchto nástrojů OECD naše organizace a náš sekretariát pro investice provádí pravidelné monitorování rozvoje politik v této oblasti. A jak jste řekl, pane předsedo, to nás přivedlo ke zpracování eh, zprávy, která vyšla před rokem a půl a která je průzkumem nejenom eh, vývoje politik eh, v této oblasti v 35 z členských státech OECD, ale jdeme ještě dále. Vytvořili jsme určité fórum združující na 55 zemí, včetně zemí jako je Čína, Indonésie a tak podobně. A s nimi jsme o vývoji politiky v této oblasti diskutovali. Já vám teď předložím klíčová zjištění našeho průzkumu a kolega, tedy respektive to vám prezentuje kolega Joachim. A pokud máte nějaké dotazy, eh, rád na ně odpovím a možná se ještě zmíním o něčem, co tady zaznělo i v rámci první poloviny slyšení. V současné době vidíme, že dochází k, eh, k častějšímu používání toho kontrolního mechanismu na základě eh, zajištění národní bezpečnosti zemích OECD, zhruba v polovině zemích OECD, takové mechanismy již k dispozici jsou. A tady je zajímavá jedna věc. Tyto mechanismy vznikly anebo byly posíleny v posledních deseti letech. Slyšeli jsme teď o nedávném zákonu z Lotyšska. I Německo před několika málo měsíci zreformovalo svůj mechanismus a jiné státy buď to jeho zvaž- zavedení zvažují, anebo ho chtějí, pokud ten mechanismus už mají reformovat, jako například Nizozemsko a Spojené království. Takže eh, je stále častější diskuze o Eh, bezpečnostních rizicích, která souvisejí se, se zahraničními investicemi. My jsme připraveni se do této diskuze zapojit a přispět. Děkuji. Yes, uh, thank you, Chairman, for the compliments on our work. Uh... Děkuji, pane předsedo. Můžete se podívat i naše stránky. My hovoříme o šesti 60 zemích a z toho asi jedna třetina zavedla politiky, které se snaží vyhnout rizikům pro národní bezpečnost. Z těch 20 eh, zemí, které mají nějaký přístup, eh, tak jsou to 20 eh, různých přístupů v podstatě. A členské státy EU a komise má díky tomu vlastně, když napážu na ta přísloví, tak tady máte spoustu stromů, můžete se na ně podívat a zjistit, který funguje nejlépe. Tuto rozmanitost bych chtěl trochu uspořádat. Můžeme to tam rozlišit tři skupiny zemí. Skupiny země, které nemají nic, na druhé straně jsou země, které berou tuto oblast velmi vážně. Slyšeli jsme jeden příklad dnes. A uprostřed je řada zemí, mnoho evropských zemí, které umožňují zabraňovat určitým investicím. Ale mezi těmi oběma konci toho spektra jsou rozdíly, co se týče rozpočtu a kapacity a vlastně schopností nebo možností, které jsou k dispozici. Některé země vynakládají několik tisíc, některé několik milionů. Některé státy spolupracují se spravodajskými službami a snaží se spolupracovat eh, s důvěryhodnými zeměmi a s jejich spravodajskými země, eh, službami. Ty jednotlivé modely buď jsou schopni zjistit, jako například ve Spojených státech, zatímco jiné mechanismy pouze jsou schopny zabránit něčemu v případě, když je tam problém, ale nejsou schopni pravděpodobně detekovat něco, co už není úplně zjevné. Takže otázka není ani, jestli chcete zavést nějakou politiku, ale spíše jakou. Otázka je tedy, jakou. Právní stát znamená, že je potřeba předvídatelná pravidla. To znamená, to by mluvilo pro pravidla, která umožňují vládě nebo instituci říci, že něco není možné na základě nějakých předvídatelných pravidel. Další otázka je, jestli chcete vynaložit několik milionů nebo několik tisíc. Takže jestli chcete mít schopnost nejenom jednat, ale i detekovat. My bohužel nevíme a asi nikdo neví, protože klíčové ukazatele výkonnosti prostě nejsou příliš dobře známé a není možné je pořádně poznat. První otázka je, jestli se opravdu podaří zabránit nějakým rizikům a odvrátit je. Možná to vědí trochu kolegové z USA, ale neví se přesně, jaká je efektivita těchto mechanismů. Druhá otázka, která straší některé členské státy, je kolik investic, o které bychom stáli, se vlastně ztratí kvůli tomuto mechanismu. Někde došlo k nějakým zákazům, někde došlo k nějakým prodlením E, těch skutečně zakázaných případů je poměrně málo. a narušení trhu je omezené, takže naším závěrem by bylo, že se musíte rozhodnout, jaké schopnosti chcete a jaký na to máte rozpočet a potom si můžete vybrat jeden ze 20 modelů, které jsme identifikovali. Co se týče rozpočtu Evropské unie, to by mohlo být složité. Nyní Konstanc Kan, ředitelka pro institucionální vztahy a veřejné záležitosti Evropské investiční banky. Děkuji a děkuji moc za laskavé pozvání, že zde mohu představit perspektivu Evropské investiční banky na toto velmi důležité téma. Chtěla bych začít obecnou připomínkou, že zahraniční investice do EU jsou v zásadě pozitivním prvkem. Ukazují důvěru v evropskou ekonomiku. A proto je, eh, jsou důležitým měřítkem. Například jsme hrdí na to, že jedna třetina dluhopisů Evropské investiční banky si kupují neevropští investoři a my to považujeme za známku důvěry do ekonomiku e k EU. Ale samozřejmě o těchto investicích zde dnes nehovoříme. Já bych chtěla zdůraznit, že Evropská investiční banka financuje nové investice do hmotného i nehmotného majetku a podporuje tvorbu pracovních míst. Takže podporujeme projekty, které podporují priority a standardy EU a všechny tyto projekty podléhají přísné kontrole, nejenom co se týče finančních a ekonomických standardů, ale také samozřejmě environmentálních a sociálních standardů a standardů řízení a zprávy kontrola toho řízení a zprávy eh, zahrnuje kontrolu vlastnické struktury. Chceme tak zajistit, aby tam nehrozily žádné podvody nebo korupce nebo praní špinavých peněz. My máme postup podle článku 19, který znamená, že každý projekt který je námi posuzován, musí mít písemný souhlas komise, včetně DG obchod. Komise je také zastoupena vedle členských států také DG ECFIN. Takže my jsme do velké míry v souladu s evropskou politikou. Musíme vytvořit rovnováhu mezi otevřeností a ochranou zásadních oblastí. V těch oblastech, které zdůraznila komise, jako je kritická infrastruktura a technologie, to jsou samozřejmě oblasti, kde EIB podporuje investiční projekty. Také v Evropském investičním plánu jsou důležitým cílem inovace – takže my si rádi poslechneme od komise a od rady více, jak chtějí zorganizovat tuto kontrolu, abychom pochopili, jak to bude fungovat v praxi. Chtěli bychom ale signál, že ta kontrola nebude příliš komplikovaný proces, protože pro konkurenceschopnost EU je důležité, abychom zachovali právní jistotu pro investory a proto také pro financující instituce a abychom se vyhnuli zavádění neopodstatněných prodlení ve schvalovacích procesech. Když byl spuštěn Junckerův plán, tak eh, důležitou částí bylo odstraňovat překážky pro investice. A když zavádíme takovou tu koordinaci, co se týče kontroly, tak musíme zajistit, aby tam nebyly žádné nepředvídané negativní dopady a nebo aby nevznikly nějaké nové bariéry pro investice. Když mluvíme o bariérách, musíme dávat pozor také na bariéry, které, kterým čelí společnosti z EU, když investují do zahraničí. My pracujeme společně s Evropskou službou pro vnější činnost na diplomacii a snažíme se, aby společnosti, včetně malých a středních společností, měly příležitosti a samozřejmě přitom respektujeme roli VTO. Snažíme se, aby ta otevřenost evropské ekonomiky byla eh, vzájemná s našimi partnery. Poslední věc, kterou chci zmínit, souvisí s tím, abychom měli finanční nástroje na podporu těchto strategických sektorů. Máme finanční produkty pro inovativní startupy, ale když se tyto společnosti dostanou do fáze růstu, tak se mohou stát cílem zahraničních investorů a mohou imigrovat třeba do Číny nebo jinam. To znamená, v době, kdy se sklízí, tak Evropa není vždy u toho a inovace nejsou ponechávány v Evropě. To znamená, Evropa nesklízí ty výhody těch společností, o které pečovala, když byly v raném stádiu. A můžeme vám dát řadu příkladů. Například eh, byl zmíněn ten výrobce německý Kuka. Takže my se snažíme zjistit, jak můžeme tento nedostatek řešit a určitě vám o tom dáme ještě vědět. Ale určitě je potřeba v této oblasti něco dělat. Děkuji moc. Děkuji. Domácí investice, no to je důležitá otázka. Zhacnová inst- institutu. Tady máme pana Jonese Parelo Plesnera, prosím. Děkuji za pozvání na dnešní eh, slyšení. Dopředu se omlouvám tlumočníkům, že musím, že jsem se nachladil v letadle, takže eh, trochu chraptím. Pokud jde o vztahy eh, s Čínou a čínské investice, které profesně sleduji, tak e, od roku 2010-2013 jsem měl možnost je sledovat v rámci Think Tanku European Council, Evropská rada pro zahraniční vztahy a my jsme tam e, vypracovali zprávu o čínských investicích, která ukazuje, že Evropská unie by měla mít systém kontroly investic. Já jsem Eh, hovořil v Intě v roce 2011, kdy jsme řešili otázku evropsko-čínských vztahů. Takže se vlastně k této diskuzi eh, vracíme a myslím si, že je velice aktuální eh, o tomto návrhu znovu diskutovat a doufejme, že v Brzku bude také implementován. Souhlasím s předsedou Junckerem, který říkal, že bychom neměli být v obchodě naivní a že bychom měli uh, Eh, bránit strategické eh, zájmy, když jsou tady zájemci o nákup našich přístavů, energetické infrastruktury a že je potřeba to mít pod dohledem a diskutovat o tom. A to se týká i čínských investic, které obecně samozřejmě bychom měli přivítat eh, přicházejí ve stále větším objemu podle mm, Rasmussen Global. Došlo k 70% navýšení těchto investic Číny v roce 2016. Tento nárůst se týká zejména strojírenství eh, a to odpovídá eh, také plánu Číny eh, podpořit svou výrobu Made in China 2025 Investice tedy často přicházejí do Evropské unie ze zemí, které nejsou našimi spojenci a s tím, sou, s tím souvisí určité bezpečnostní riziko a přichází tedy eh, ke slovu kontrola a prověřování. Já myslím, že současná snaha diverzifikovat například energetické dodávky Evropské unie poukazují na to, že Evropská unie si je vědoma eh, problematiky eh, strategických sektorů a to platí i pro čínské investice. Takže jaké jsou tady argumenty pro zavedení screeningu? Tak předně je to argument opatrnosti a ne protekcionismu. Jde nám o to že jsou tady různé standardy, které platí v našich zemích v G7 a v Číně, takže kontrola investic neznamená, že z EU se stane protekcionistický subjekt. Podobně USA, Kanada či Japonsko mají podobné eh, systémy kontroly přicházejících eh, investic. Já pracuji v americkém eh, think tanku Hudson Institute, eh, takže teď se zaměřuji především na americkou debatu a příklady Eh, pan Mir už tady vysvětlil, jak funguje CIFIUS, eh, tedy Výbor pro zahraniční investice v USA, jak bere v potaz otázku národní bezpečnosti, eh, má určitá pravidla, nastavené určité limity, při kterých zohledňuje tu otázku národní bezpečnosti. Současný evropský návrh na kontrolu investic nechává kontrolu na vnitrostátní úrovni, nenastavuje nic povinně, Možná by Evropská unie měla začít budovat celý systém úplně od začátku. To je, myslím, nejlepší cesta, jak si nastavit eh, standardy. Rozhodně sice možná úsilí Evropské komise přichází trochu pozdě, ale rozhodně je dobře, že eh, přichází. Dále třeba investice možná lépe eh, koordinovat Například eh, eh, předtím, než německá firma eh, Kuka byla převzata čínskou firmou, tak Kuka musela stáhnout své investice ze své americké pobočky a to tež platí o německé firmě Ekstrom, která chtěla přistoupit na investice čínské firmy a nakonec německé orgány zamítly eh, převzetí této firmy eh, kvůli eh, rozhodnutí americké exekutivy a vyšetřování z CFIUSu. Takže my víme, že z Evropské unie pouze 12 členských států má podobné kontrolní mechanismy. V nedávné strategii, kterou vydali Spojené státy k národní bezpečnosti, se jednoznačně zmiňuje Čína a čínské investice v EU jako otázka e, znepokojivá. Je vidět, že Čína se snaží získat skutečně kritické investice v klíčových technologiích a oborech v rámci Evropské e, unie a tím Myslím si, že e, tady by byla na místě lepší transatlantická spolupráce. Vidím, že už nemá moc času, ale ještě zmíním otázku úpravy investičních vztahů mezi EU a Čínou. jde o to, že kontrola investic to je pouze jeden z prvků širší otázky eh, reciprocity ve vzájemných eh, vztahů. Eh, spadá se možná i nějaká investiční smlouva, ale myslím si, že to už by bylo na jinou diskuzi. Děkuji a nyní ze sociálních partnerů. Tady máme zástupce jednak Luisa Santos, ředitelka pro mezinárodní vztahy v Business Europe. Ta vystoupí jako první. Ano, děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne všem. Na úvod bych řekla, že Business Europe ještě dokončuje svůj oficiální postoj k návrhu Evropské mm, komise ohledně kontroly investice. Nastíním tedy jenom některé postřehy, sama možná položím některé dotazy, zmíním některé aspekty, které by mohly mít eh, negativní či eh, méně pozitivní dopad. První věc je ta, že ten návrh nesmíme vnímat izolovaně. Když hovoříme o investicích a EIB to už eh, řekla, zmínila ten Junckerův investiční plán, je důležité, abychom nahlíželi situaci investiční politiky komplexně, než začneme přijímat opatření v jednotlivých oblastech. A právě proto si myslím, že to posouzení dopadu ještě předtím, než ten návrh byl vydán, by určitě bylo mm, užitečné, abychom chápali tu provázanost mezi různými návrhy. Takže to je jedna věc. Druhá věc, eh, jak už řekli jiní řečníci, je třeba aby Evropa zůstala nadále investicím otevřená. To je důležité v okamžiku, kdy investiční konkurence roste. Je tady stále více zemí, které mají velice agresivní investiční politiky. Některé z nich používají různé nástroje, včetně eh, daní. Tím se dostáváme eh, i k eh, postoji USA. Na to nesmíme tedy také zapomínat. Nesmíme vnímat situaci tak, že by se Evropa uzavírala před investicemi. Na druhé straně nechci žádnou zemi vypichovat, ani Čínu ne, ale myslím si, že je jasné, že v případě Číny i dalších států eh, jsme vnímáni, a s tím asi budete souhlasit, eh, jako Evropa, jako velice otevřený investiční prostor. Ale to pro jiné země úplně tak neplatí. Takže se ptám, zda ten screeningový mechanismus pomůže nastavit eh, správnou rovnováhu. Myslím, že to teprve uvidíme, zda to tímto způsobem zafunguje. Uvidíme také, jak dalece ten mechanismus bude fungovat, když je v národní kompetenci a platí subsidiarita. Za druhé je tady otázka respektování našich mezinárodních závazků, které jsme uzavřeli v různých fórech, včetně OECD nebo VTO. Takže je třeba si přesně říci, čeho chceme tímto návrhem dosáhnout. Zda zlepšit přístup ehm, na jiné trhy, nebo zda eh, chceme mít více pod kontrolou to, co se v Evropě děje. Tady si myslím, že je třeba na věci zapracovat. Dnes fungují různé systémy, řada předřečníků už řekla, že ani ne polovina zemí v EU má screeningový mechanismus, většina tedy nemá žádný mechanismus. Zda ten návrh situaci zlepší, zda zlepší výměnu informací, to je otázka. V tuto chvíli je návrh totiž pouze dobrovolný v tom smyslu, že nemůže žádný stát nutit k tomu, aby poskytoval informace. To je třeba si říci. Také nemůže v současné podobě země nutit, pokud systém nemají, aby si ho vytvořili. A pokud jde o informace a míru informování, tak tady je potřeba předně říci, jaké informace by státy měly poskytovat, jakým způsobem nastavit rovnováhu mezi zeměmi, které už eh, ten screening mají a tím pádem mají i k dispozici více informací a zeměmi, které systém nepoužívají a tolik informací tedy schromážděno nemají. Pro nás jako zástupce firmy je důležité, abychom vždy dodržovali důvěrnost informací. Víme, že v řadě případů, a už jsem říkala, že je tady velice silná konkurence mimo Evropu i v rámci EU. A pokud by informace o obchodních operacích unikly konkurentům, může to pochopitelně poškodit eh, příslušné firmy, proto je potřeba důvěrnost informací dodržovat. To je pro nás velice důležité. Další věc, jak zajistit, že celý systém bude fungovat tak, že bude jednak účinný a jednak bude přicházet s předvídatelným a dobrým právním rámcem pro firmy. To je také velice důležité a proto je potřeba se inspirovat koncepty, které už tento návrh obsahuje, zabývat se jimi, protože Záleží také na té interpretaci, která se bude týkat eh, samotného screeningu a schromažďování informací v rámci EU. Takže to ode mě první postřehy. Děkuji. Děkuji moc a nyní Lina Klár z Konfederace odborových svazů. Děkuji moc. My jsme ve stejné pozici jako Business Europe, to znamená, že nemáme formální oficiální stanovisko ještě k tomuto návrhu komise. Ale velice vítáme tuto diskuzi o kontrole přímých zahraničních investic, které mají dopad na zájmy EU a také vítáme návrh, aby byla do konce letošního roku provedena hloubková analýza. Nevidíme tu kontrolu přímých zahraničních investic jako něco, o co jde samo o sobě, ale my již dlouho obhajujeme nebo žádáme o vývoj průmyslové politiky EU. A toto je pro nás v podstatě součástí takové politiky. My velice vítáme usnesení Evropského parlamentu z 5. července 2017 co se týče ambiciozní průmyslové strategie pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě. A v tomto kontextu podporujeme volání parlamentu potom, aby komise podporovala roli žen a uh, řešení nerovnosti, co se týče platů a pracovních pozic. Také 18. července řada členských států vyjádřila určité pozitivní signály. pokud investor nebude provozovat obchodní činnosti. My víme, že některé státy již mají ten proces kontroly, které, které se zaměřuje na národní priority. Máme ale pocit, že potřeba zajistit koherenci mezi různými přístupy a také v rámci různých částí komise je zásadní. Velice také vítáme, co říkala komisařka Malström, že je zde přání vytvořit rovné podmínky s třetími zeměmi, co se týče podmínek investování. A to je pro nás zásadní. A také trváme na reciprocitě, což je další věc, která byla krátce zmíněna. Ale také žádáme o to, aby do práce koordinační skupiny byly zapojeni sociální partneři. Eh, jde zde zvláště pro, o společnosti, které jsou vlastněny státy a eh, my jsme přesvědčeni, že jakékoliv čínské společnosti eh, mají nějaké vazby na čínskou vládu. Vznikla studie týkající se čínské investiční politiky a dopadů. A týká se to také pracovních podmínek a kolektivního vyjednávání a snížení zaměstnanosti. Chtěli bychom také upozornit na to, že v Číně jsou investiční rozhodnutí přijímána na vysoké úrovni a nyní je tam i iniciativa, která je přímo v rámci čínské ústavy a to ukazuje tu důležitost investiční strategie Číny. Co se týče bezpečnosti a veřejného pořádku v EU, bylo by velmi užitečné, kdybychom měli více informací o rozsahu nebo obsahu těchto pojmů. My jsme přesvědčeni, že především eh, jde také o udržitelnost, o pracovní podmínky a o životní prostředí. A nesmíme eh, a mělo by být zvažováno během toho sledování nebo během té kontroly všechny tyto záležitosti. Také otázka ochrany investic a investorů by vždy měla jít e, ruku v ruce také s odpovědností investorů. V návaznosti na předchozí řečníky myslím, že to, že u rozhodování Evropské investiční banky jsou tam vždy nějaké podmínky, tak proč by jakákoliv zahraniční cizí investice neměla mít takové podmínky, které mají dopad na podnikání v Evropě? Děkuji moc, takže bylo změněno mnoho různých aspektů. A nyní máme omezený čas pro konkrétní otázky. Pokud se chcete na něco zeptat, tak řekněte, od kterého z odborníků očekáváte odpověď. Takže pan Průst a pan Čanou. Máte minutu na přesnou otázku, pan Průst. Ano, já bych měl dvě otázky, pane předsedo. Jednu na OECD, druhou na Business Euro, protože skutečně cílem tohoto slyšení není probírat tu zprávu, ale protože tady nejsme náhodou, tak je určitá geopolitická situace se světovými mocnostmi, které spustily skutečnou strategii s vůlí a prostředky. Mluvili jsme o China Manufacturing 2005 a také o hedvábné stezce které se rozhodly ve středně a dlouhodobém horizontu ovládnout určitá odvětví ve světovém měřítku. Proto bych chtěl položit otázku. Vy jste hovořili o dopadové studii. Já jsem eh, to spíše pozitivně hodnotil, že není moc do studií dopadu, protože důležitá je ta reaktivita, schopnost reagovat. Hovořili jste o těch fotovoltaických panelech čínských. Tam jsme nedokázali dostatečně rychle zareagovat na evropské úrovni. Dneska máme časový harmonogram, který musí odpovídat potřebám podniku, aby byly lépe chráněny. Musíme definovat, jaká jsou ta um, citlivá, choulostivá odvětví, bezpečnost a tak dále, ale cílem je uplatnit, provést tento text do konce roku, pro protože všechny země mají tento systém kontroly, ale Evropa nabrala velké spoždění. Čína ho má, Spojené státy ho má, mají. Uh, jenom Evropa, která ho zatím nemá, nebo individuálně v některých členských státech a ještě to působí problémy. Takže kdežto si myslím, že evropská dimenze má přidanou hodnotu. Pro Business Europe nemyslíte si, že členský stát, který bude mít ten mechanismus kontroly, že to tedy není výhoda pro zahraniční investory, protože když máme tu, ten mechanismus kontroly, tak to zajišťuje právní jistotu, takže mně se to zdá spíše zajímavé. Já jsem v prosinci byl ve Spojených státech a co se, to jsem tam zjistil, no, konstatoval právě v souvislosti s Fiosem a co se týká OECD, tak bych se chtěl zeptat, nemyslíte si, zda mechanismus kontroly investic umožňuje předví, předjímat rozvoj budoucích technologií, protože dosud jsme to dostatečně neanticipovali? Děkuji. Ano, skutečně, paní Kar, máte pravdu. Svrchovanost, suverenismus výrobní v Evropě a ta národní, to je určitý anachronismus naprosto absurdní v dnešním světě a hm, brání nám to v tom, abychom byli pevní v té globalizaci. Já jsem se chtěl ale položit otázku na zástupce Hudson Institute. Pokud tedy vezměme si příklad investice čínského podniku CGN, to je jader, firma v jaderné oblasti do tam byla přesvědčen tento podnik o piráctví, průmyslovém piráctví ve Spojených státech ohledně jaderných otázek. Teresa May, když převzala funkci, tak řekla, že je zde problém svrchovanosti energetické soběstačnosti a potom zejména pod tlakem Francie a pravděpodobně Číny tento investor zůstal. Takže vezměme si investici Gazpromu do některých zemí, do e- národních energetických sítí. To je naprosto, tam vlastně necháme dovolíme vstoupit vlkovi, abych tak řekl, do, do, mezi stádo evropských ovcí. Neříkám, že rusové jsou jenom vlci a evropané jsou jenom ovač, ovečky, ale máme zde kuvajskou firmu, která eh, investuje do firmy Areva. Zás, francouzský zástupce mi řekl, jsou zde strategická odvětví, která jsou zásadní jako jaderná energetika a máme tady zemi, kter- ve které není demokracie, která vstupuje finančně do Arevy, která patří do strategického odvětví. Takže prostě zde máme tady tyto příklady špatných praktik a jak tedy proti tomu bojovat. Eine Frage an die já bych měl otázku na zástupce OECD. Ty, te, ta kontrola, kterou filtrujeme tedy strategické investice, a pokud by byly proti národním zájmům, co nemohlo bychom vyvinout určitý model, jak například jednotlivé země by měly postupovat pro posouzení, zda strategické zájmy nejsou proti, v protikladu s národními zájmy Helmut Scholz. Já bych měl také otázku na ETUK a na Business Europe. Máme globální zásobovací řetězce, které mají mnoho vlastníků, globální, na národní úrovni, na úrovni EE. E. Čím se řídíte? podle toho, jak, jak budeme tedy v konkrétním procesu provádět tu kontrolu investic, aby vlastně to také zohledňovalo a podporovalo rozvoj jednotlivých členských států a EU. Hovořilo se zde hodně o Číně a o jiných velkých eh, mocnostech, které investují do EU. Proč také u té kontroly investic zde není také požadována Eh, aktivnější role EU. Je zde určitý protiklad v hospodářské politice, která by měla zajistit dlouhodobý vývoj, ale potom jsou zde určité mechanismy, jako ten screening investic, který bychom měli propojit s jednotlivými individuálními iniciativami, jak tedy působí eh, Business Europe na jedné straně a ETUK na druhé straně tady v této oblasti. To the OECD, the... Oh, I forgot Mr. Ještě jsem zapomněl pana Datmose. Jak jsem to pochopil, zahraniční investice začaly být oblastí EU na základě Lisabonské smlouvy. V mé knize, která vznikla asi před dvěma lety, jsem nemohl najít mnoho příkladů, nechci říct zasahování EU, ale kontroly ze strany EU, co se týče přímých zahraničních investic. Tak bych se chtěla zeptat, jak pokročilé jsou mechanismy pro kontrolu přímých zahraničních investic a také kolik konkrétních příkladů existuje této kontroly. A souhlasili nebo nesouhlasili byste s výrokem, že přílišná kontrola brání těm zahraničním přímým investicím, než že by jim prospívala? Z mé strany, co se týče OECD, je otázka, jestli bychom měli Eh, zavést do té kontroly také kritérium kvality investice. Když se podívám na nějaké investice v rámci Evropské unie, například investice do Volva, tam došlo ke snížení výzkumu a výroby motorů. A teď jsou zde jiné zahraniční investice s úplně jiným přístupem takže neměli bychom tam zapojit kvalitu jako jedno z kritérií. A samozřejmě OECD s tím má nějakou zkušenost, tak nám se může k tomu vyjádřit. Nyní tedy odborníci mají možnost odpovědět, možná tedy také odzadu, takže nejprve Lína. Otázka proč zde není připravenost ze strany EU jednat, to nevím. To se musíte zeptat komise, protože v určitých záležitostech souvisejících s obchodem jsme psali dopisy komisi už desítky let, aby reagovala. Ale bohužel se nic moc nemění. Ale co se týče té studie, o které jsem hovořila v souvislosti s čínskými investicemi. Tam jsou možnosti stanovit podmínky při sepisování těch dohod. Například co se týče Hinkley Point nebo otázek pracovníků, jaké procento místních pracovníků by mělo být používáno, nebo třeba v tom řeckém příkladu přístavu v Pireu, tam vlastně nebyly vůbec žádné podmínky a ten čínský investor toho vlastně využil a v podstatě rozložil tu stávající strukturu. Ta společnost nyní zaměstnává asi jenom 200 zaměstnanců, všichni ve správní oblasti a ti lidé, kteří skutečně provádějí tu fyzickou práci, jsou všichni prostřednictvím subrodavatelů a pracují jenom 10 až 15 dní v měsíci, což v podstatě znemožňuje jakoukoliv možnost ochrany, podmínek, co se týče ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Nemají žádné příplatky za práci ve svátek, v noci a podobně. Takovéto všechny podmínky mohou být při podepisování dohod zahrnuty do těchto dohod. Děkuji. Co se týče otázky zpravodaje, jestli jsme spokojeni s tím rámcem. My jsme rádi, že jsou stanoveny podmínky, že členské státy, pokud chtějí mít mechanismus, tak ho mohou uplatnit. To je důležité. Také zde opakují principy že je potřeba transparentnost, možnost nějakého přeskoumání nebo odvolání a možnost objektivních kritérií. To je důležité a souhlasíme s tím. Co se týče posouzení dopadů, je potřeba určit, do jaké míry je to možné. Myslím, že potřebujeme více informací o zahraničních investicích, takže šlo o to také lépe pochopit, co se děje. Ale na tom jsme ve shodě. Jedna věc, kterou bych chtěla zmínit, je, že je velmi důležité v těch procesech, abychom zajistili harmonizovanější procesy v rámci EU, protože v jednotlivých členských státech jsou různé lhůty a s tímto návrhem bychom neměli vnášet nový prvek, který zdrží procesy, protože to by odrazovalo investory, takže to je důležité. Co se týče zaměstnanosti a podmínek zaměstnání, jak říkala Lina, v mnoha případech je toto součástí smluv, ale mluvíme zde o velkých projektech a v mnoha z nich je velký zásah státu. Samozřejmě je to jiná situace, než když mluvíme o malých projektech. Tyto malé projekty, tam někdy jde o privatizaci, a nebo někdy jde opravdu o silnou účast státu v té společnosti, takže to je něco jiného a tam stát samozřejmě může nějak zasáhnout. U těch soukromých eh, smluv tam si myslím, že to záleží na těch dvou stranách. Jonas. Děkuji. Já děkuji za ty otázky a souhlasím s tím, co jste řekli. Já jsem se pokusil zdůraznit právě toto, že čím rychleji budeme mít eh, ty kontrolní mechanismy, tím lépe. Sám jste říkal, že tady ten příklad eh, USA byl tady případ německé firmy Kuka a stažení investic americké pobočky. To, myslím, poukazuje na dvě věci. Jednak, že potřebujeme vlastní systém a jakmile ho budeme mít, tak se musíme zapojit do lepší transatlantické koordinace, eh, podělit se jaksi o mm, fungování toho systému. Zatím je ten eh, systém takový jednostranný, a ve Spojených státech se znepokojením hledí na Evropskou unii a na to, že tady vlastně na evropské úrovni žádný takový mechanismus kontroly není. Děkuji, nyní Konstantská nechce vystoupit, výborně, tak OECD, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o budoucí technologie a kvalitu kontroly, to je jistě dobré téma k diskuzi, ale ne to dnešní téma. My jsme se věnovali dopadem na národní bezpečnost a tyto diskuze jsou určitě cené pro investice. Eh, je o to, jde o to stanovit si, které technologie budou do budoucna významné. Tím se zabýváme ve své studii, ale těmi dalšími tématy už nikoliv. Pokud jde o model nejlepšího postupu bez practice, tak to je otázka volby. Je třeba si vybrat eh, funkce, mm, schopnosti, které chcete, potřebujete, zdroje, které máte k dispozici a jaký eh, dopad eh, je pro vás přijatelný, takže to určitě není věc, o které mají rozhodnout odborníci, jde o volbu politickou. Je tady celá řada dobrých, osvědčených postupů i těch špatných, ale jaký ten nejlepší postup si vybrat. To záleží na vašich prioritách, nastavení určitě to není na nás. Vy byste se měl pustit eh, diplomatické kariéry, říká pan předseda. Takže abych to uzavřel na závěr Pan Prus. Ano, děkuji, pane předsedo. Ještě jednou bych chtěl poděkovat paní komisařce a všem řečníkům a vám, pane předsedo, že jste zorganizoval toto technické slyšení. Myslím si, že se ty příspěvky skvěle doplňovaly. Já a musíme si položit takové dvě, tři hlavní otázky jako zákonodárci. Jak tedy dále přitahovat zahraniční investory? Za druhé, jak zlepšovat efektivnost zahraničních investic a chránit přitom strategické oblasti v Evropě? A za třetí, můžeme tu páku využít, abychom otevřeli zahraniční trhy evropským investicím. Evropa je otevřena investicím, to patří k její ekonomické dynamice. Země, které už mají mechanismus kontroly, se nezavírají zahraničním investicím investicím. Pan Mir nám to také řekl, že od té doby, co ten nástroj existuje od roku 75 v Americe, evropská dimenze je určitě nová, ale máme už národní zkušenosti z hlediska kontroly. Lotyšsko, Francie nám zde představili dnes zajímavé aspekty tohoto systému tento jsou určité nedostatky, jak říkal koleda Žado, nicméně tyto nástroje jsou předvídatelné, efektivní členské země, které prezentovaly ten mechanismus, tak se nestá, že by docházelo de- k deficitu investic nemění to způsob, jak se přivádějí zahraniční investice, které závisejí na politickém ovzduší, na místních podmínkách a zejména spíše na výhodách než na systému kontroly. Naše nezávislost v některých odvětvích a dopady, které to může mít na různá odvětví v Evropě, nás nutí, abychom měli globální vizi. Odkup podniku může mít dopady na veřejný pořádek a veřejnou mm, bezpečnost na národní na druhém konci světa, musíme si vyměňovat informace a souhlasím s paní Kár, a to i v sociální a environmentální oblasti. V takto měnícím se světě, když nebudeme mít minimum znalostí o tom, co se děje v naší ekonomice v Evropě, tak to je prostě velký nedostatek a handicap, nicméně se musíme snažit omezovat rizika. Pokud je úplně nevyloučíme, tak alespoň snížit na minimum. Rád bych na závěr ještě jednou poděkoval všem řečníkům, protože zde vyvstává mnoho otázek na evropské úrovni. Je to dost nové téma pro Evropskou komisi a Evropský parlament, ale musíme si uvědomit, že existuje už zpětná vazba z některých členských států, takže využijme tuto zkušenost, to nám pomůže nalézt vyvážený, proporcionální mechanismus a zejména efektivní. To je slovo, které bych chtěl zdůraznit. Děkuji. Děkuji našim odborníkům. Někteří sem cestovali opravdu zdaleka, těm děkuji zvláště. Bylo to opravdu nesmírně zajímavé slyšení, přineslo nám spoustu poznatků. Děkuji. Nyní budeme pokračovat v naší práci. Eh, mám v únoru se dočkáme pracovního dokumentu od našeho zpravodaje. Vám všem hodně štěstí. Děkuji. So, now we switch to tak a nyní se pustíme do bodu 23 na programu jednání a to je Ekonomické partnerství a dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a Japonskem uzavřená v prosinci a je mi velkou ctí opět zde přivítat paní komisařku, která nám obsah této dohody představí. Každý, kdo chce opustit zasedací sál, tak prosím učiní tiše. Pan předseda prosí o klid, abychom mohli pracovat. Yeah, please, the commissioner wants to start. We have Paní komisařka už by ráda začala, máme málo času, tak poprosím o klid. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Jak asi víte, tak 8. prosince loňského roku jsme oznámili dokončení jednání ohledně dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, EPA. A jak bylo oznámeno a přislíbili jsme, eh, dohoda byla následně zveřejněna online. Jedná se o obrovský úspěch jak pro Japonsko, tak pro Evropu. Má to obrovskou ekonomickou, ale samozřejmě i strategickou hodnotu. Je to signál pro zbytek světa, že EU a Japonsko se zavázaly k tomu, aby světová ekonomika dále fungovala na základě otevřenosti, férovosti, dobře, dobré regulace eh, na trhu, kontrolované liberalizace a eh, na základě eh, neuchylování se k protekcionismu. Sama hodnota je teda velice cená Ekonomické partnerství a dohoda o ekonomickém partnerství s Japonskem je jednou z nejkomplexnějších dohod, které EU doposavat uzavřela. Provede eh, liberalizaci cel u 90 zboží ochráníme zároveň na 200 evropských zeměpisných označení a eh, vyřešíme celou řadu necelních eh, překážek obchodu. Tato dohoda přinese obrovský obchodní prostor na 600 milionů eh, spotřebitelů a otevře to obrovské obchodní i investiční příležitosti. Jistě to posílí naše hospodářství a rozvoj celé společnosti. Posílí to také spolupráci obecně mezi EU a Japonskem, protože nesjednotíme pouze trhy, ale také eh, občany a to jistě posílí eh, naše celkovou konkurenceschopnost a další práci na regulačním sesouladění celosvětových standardů. V červenci jsme se rozhodli, že změníme název této dohody z dohody o volném obchodu na dohodu o ekonomickém partnerství, protože si myslíme, že to lépe odráží povahu dohody. Takže je to východisko k novým ekonomickým vztahům mezi Japonskem a EU, spíše než by se jednalo pouze o ukončení vyjednavacího procesu. Teď několik podrobných údajů abyste měli přehled eh, o celé situaci. Od července, kdy jsme uzavřeli hm, ty podstatné věci dohody, jsme eh, realizovali řadu hm, technických jednání, technické práce, přeložili jsme si eh, texty, provedli jsme ověření termínů pro přístup k trhu. Finalizovali jsme diskuze o regulaci a transparentnosti, protože to v červenci ještě hotové nebylo. Také jsme zlepšili text eh, ohledně obchodu a udržitelného eh, rozvoje. Tam jsme posílili ten text, který se týká dodržování pařížské klimatické dohody. Za Zařadili jsme tam eh, jasný mechanismus eh, v této kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji, kapitola TSD. Jak jste možná zaznamenali, tato dohoda neobsahuje kapitolu o ochraně investic. To je jediná oblast, eh, kde se nám nepodařilo docílit s japonskými přáteli v prosinci dohody. Tato dohoda hovoří o systému řešení investičních sporů. Takže na evropské straně budeme pokračovat eh, v nebo nadále tvrdíme, že se nechceme eh, vracet k tomu staršímu eh, systému řešení investičních sporů. Japonsko zase trvá na té starší verzi, verzi ISDS. Takže jednání prozatím pokračují, eh, znovu by měla být spuštěna za několik málo týdnů. Snažíme se dosáhnout pokroku, vysvětlit eh, fungování našeho systému, ale shodli jsme se na tom, že teď už máme vlastně dohodnuto úplně všechno a proto by bylo škoda odkládat tu dohodu kvůli této jedné jediné záležitosti. Takže jaké budou příští kroky? Věříme, že dohoda stoupí v platnost skutečně co možná nejdříve a Japonsko s tím souhlasí. Podnikli jsme mm, zásadní opatření, abychom zkrátili veškeré postupy a luhuty dokončujeme mm, právní eh, úpravy, pak bude potřeba zajistit překlad, pak předložíme, doufujeme na jaře, dohodu radě, tak abychom ji mohli podepsat ještě před létem. Znamená to, že byste ji v parlamentu dostali hned po letních prázdninách. Doufejme, že ji podpoříte a pokud vše půjde dobře, mohla by vstoupit v platnost buď to na konci letošního roku nebo začátkem roku příštího. Takže velice brzy bude tedy míč na vaší straně. Mm, počítáme s vámi, že podpoříte tuto příležitost pro eh, posílení vztahu mezi EU a Japonskem. Děkuji eh, zpravodaj za vynikající eh, dosavadní spolupráci také stínovým zpravodajům. Děkuji a těším se na další pokračování tohoto procesu. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Času máme málo, takže teď poprosím o dodržování řečnické doby a jenom o změní těch nejdůležitějších dotazů. Omezte se prosím na dvě minuty v případě zpravodaje, jednu minutu v případě všech ostatních vystupujících. Thank you very much. Good afternoon, Děkuji, dobré odpoledne, vážení kolegové. Paní komisařko, děkuji, že jste dnes dorazila a děkuji, nebo respektive blahopřeji vám k dokončení vyjednávání. Zcela jistě se jedná o nejdůležitější bilaterální obchodní dohodu, kterou eh, kdy Evropská unie uzavřela a je to dohoda velice důležitá jak ekonomicky, tak strategicky. Jsme velice rádi, že Evropská unie, respektive vy, jste připraveni poslat nám v Brzku závěrečný text ke zvážení. To je důležité pro parlament, abychom se mohli vyjádřit eh, k celému procesu a dát eh, svůj případný souhlas. Teď je jasné, že tedy celý proces by měl být hotový ještě do příštích voleb v roce 2019. Zdůraznil bych teď rád některé hlavní eh, výstupy, například v oblasti zemědělství, což je oblast nesmírně citlivá. Vidíme bezcelní přístup eh, pro eh, zemědělské a potravinové výrobky, například 15% clo na evropské víno se zruší, jakmile vstoupí dohoda v platnost. Budou tam celní kvóty um, pro určité nesensitivní produkty. Eh, dále se domníváme, že eh, zeměpisná označení jsou také velice úspěšně dojednána. V podstatě je to obdoba CETA plus, eh, pokud jde o ochranu zemědělských označení, pokud jde o netarifní necelní opatření, tak ta platí například pro železniční dopravu kde máme k dispozici tu doložku operační bezpečnosti a ještě bych zdůraznil výsledky, které se týkají obchodu a udržitelného rozvoje. Já vítám, že v poslední fázi vyjednávání eh, revzní doložka o posílení této kapitoly byla zařazena do textu. Jsem velice rád, že ohledně klimatických změn opět můžeme hovořit o modelu CETA+, ale jinak bychom byli rádi, kdyby tam bylo jasnější, silnější znění, pokud jde o úmluvu MOP, což ovšem souvisí s mm, určitou rezistentností na straně Japonska. Na závěr chci říci, že doufám, že tato dohoda bude příspěvkem k rozvoji o obchodu mezi oběma stranami na základě jasných eh, pravidel. Vnímám to jako dohodu velice ambiciozní, ale pochopitelně ještě v parlamentu povedeme o samotném textu diskuzi a bude to naším brzkým úkolem. Děkuji, děkuji. Mám tady deset žádostí o slovo tak 12. Každý z vás přísně opravdu jenom jednu minutu, aby paní komisařka mohla na závěr ještě reagovat. Pan Rezner. Thank you, Mr. Chairman. Eh, Děkuji, pane předsedo. Hovoří se o nové architektuře evropské eh, smlouvy o obchodu a investic. A protože není bilaterální dohoda mezi členskými státy a Japonskem, a Některé státy by chtěly oddělení mezi investicemi a obchodem. Jak důležité je pro komisi, aby tam byla ta ochrana investic? Je tam nějaká flexibilita ze strany komise? A plánuje se nějaká samostatná dohoda o investicích? Zmínila jste také ten časový rozvrh, ten je velice ambiciozní ale chtěl bych vědět, co se týče Singapuru a Větnamu. To bude před tou dohodou nebo po ní? Máte před sebou hodně věcí, ale chtěl bych vám pogratulovat k tomu. Ano, děkuji. My jakožto liberálové samozřejmě jsme velmi rádi a vidíme v této dohodě velký potenciál. Tato obchodní dohoda obsahuje také ta odvětví, která už byla zmíněna jako veřejné zakázky, zeměpisná označení, to je určitě velice dobrý základ pro další vyjednávání. A také by mě zajímalo, co se týká časového harmonogramu, zejména ohledně ochrany investic, jestli je to reálné, jestli je to realistické. Jestli si myslíte, že ještě za bulharského předsednictví se s tím začne, nebo jak vidíte to další pokračování z časového hlediska a co by mě také zajímalo, zejména týkající se toku údajů nebo ochrany údajů, tak prosáklo, že jsou ještě nějaké problémy, tak je to pravda, nebo už to bylo vyřešeno? Pan Kamal. Děkuji moc, děkuji pane předsedo, děkuji paní komisařko a děkuji zpravodajům. Chtěl bych více poděkovat, ale nemám na to čas, takže otázky. Nejprve, když se díváme na tu dohodu, protože uh, jsou mimo tu dohodu datové toky, Díví, dívá se eh, komise na možnost rozhodnutí datové adekvátnosti. Dále, jaká je uh, reakce na ten návrh toho soudu pro investice, toho multilaterálního soudu. A jsou tam tedy nějaké problémy s těmi otázkami datových toků? Jaké byly překážky té kapitoly o finančních službách? A co se týče těch investic, když budeme mít dohodu o těch multilaterálních soudech pro investice? Pan Žado, děkuji, paní komisařko. Já bych měl tři otázky. Za prvé, hovoříte opravdu o kapitole o udržitelném rozvoji. Vždycky o tom hovoříme, ale překvapivě je to jediná kapitola, která vlastně nemá eh, stejný systém sankcí jako ostatní kapitoly a zejména máme zde určité starosti s Japonskem, ať už je to ohledně dřeva, zejména nelegální vývoz dřeva, zatímco my jsme vyvinuli FLEG, což je určitý vzor, je zde problém u rybolovu, odkaz na pařížskou dohodu. Pařížská dohoda to je všechno a nic, takže můžeme na to udělat odkaz, ale není tam obsaženo nic. Co se týká ochrany osobních údajů, to zde už zaznělo, měli bychom přijmout stanovisko jasné ohledně ochrany osobních údajů a další finanční služby. Je zde velké znepokojení týkající se kvality finančních služeb v Japonsku ohledně otázky transparentnosti a rád bych věděl, co Evropská komise podniká, aby se ujistila, zda všechno to, co jsme vyvinuli v Evropě proti daňovým únikům ohledně transparentnosti finančních služeb, aby to bylo zahrnuto také a aby to nebylo spochybněno touto dohodou s Japonskem. Helmut Scholz. Děkuji. Děkuji. Tři otázky. Jak již bylo zmíněno, ta kapitola o investicích, chtěl bych to propojit s finanční stabilitou. Samozřejmě v FTA je tam zahrnut ten model, jak je to tedy vše napojeno na finanční opatření. Druhá věc se týká té udržitelnosti. Vidíme tady spoustu nejasných míst. Především co se týče té povinnosti informovat, due diligence a ty výhody, které by měly být, nejsou pro nás v této kapitole uspokojivé. Co se týče dat, budete uzavírat něco, nějakou speciální dohodu, co se týče datových toků. Máme to tedy chápat tak, že je to živá smlouva, kterou, kde je potřeba ještě doplnit různé oblasti. Děkuji. Já myslím, že všichni souhlasíme, že ta smlouva je důležitá a EU je opět v centru volného obchodu eh, v době, kdy se, EU, eh, kdy se Spojené státy posouvají opačným směrem. Ovšem, přitom všem mám úplně stejnou otázku jako pan Valesa. A to se týká toho časového schématu, protože bychom také neměli odsouvat jiné smlouvy, které nyní čekají, především co se týče smluv s Větnamem a Singapurem. Takže vy říkáte, že nejprve Japonsko a potom ti ostatní, a nebo byste respektovali tu skutečnost, že ty ostatní smlouvy budou na místě předtím? Děkuji. První otázka je, jaká je, jaké je stanovisko Rady ohledně oddělení té dohody o investicích a obchodních dohody. Jaký je dnes názor Rady? Říkáte, že obě dvě věci oddělíte. Je jasné stanovisko Rady k této věci? Za druhé, připojují se k tomu, co říkal pan Žado a pan Schulz ohledně finančních služeb a výměny osobních údajů. To, co se vyjednává v Japonsku, tak aby to neoslabilo to, čeho jsme již dosáhli na evropské úrovni. A za tři třetí to je kapitola o udržitelném rozvoji. Již víme, že v Japonsku v oblasti nelegálního eh, těžby dřeva a nelegálního rybolovu. Japonsko nedodržuje mezinárodní smlouvy, takže nemít tam kapitolu eh, o udržitelném rozvoji se sankcemi, tak to by byl hřích protože vzhledem k tomu, čeho již bylo dosaženo, takže žádám, aby tam byla kapitola o udržitelném rozvoji se sankcemi. A poslední bod, Japonsko je velmi integrovaná ekonomika do azijského regionu a pokud by došlo k oslabení těch původních pravidel, tak by ta ekonomika byla více konkurenceschopná o 50% než to, co se vyrábí jinde. Máte studii dopadů u některých výrobků, které máme dnes v Evropě a u kterých nemáme natolik integrovanou ekonomiku s Ázií. Další řečnice, děkuji. Já se budu snažit být stručná. Co se týká kapitoly o udržitelném rozvoji, to je tedy velmi důležité proč tam tedy, proč tato kapitola nepodléhá tomu eh, obecnému řešení sporu. Co tedy očekáváte, jak to bude prosazeno? A potom také otázku, je všechno ratifikováno, všechny předběžné podmínky, tak aby tedy celá ta dohoda mohla být ratifikována a potom ochrana údajů, jak zaručujete ochranu údajů, aby to neoslabilo úroveň ochrany údajů v EU. Pan Salafranka. Děkuji. Blahopřeju paní komisařko k této velice důležité eh, dohodě se čtvrtou největší ekonomikou na světě, což je jasná podpora volného obchodu na základě jasných pravidel, což eh, vytváří obrovské možnosti pro naše hospodářství, obrovský trh eh, pro 600 milionů spotřebitelů, takže gratuluji, souhlasím i s tím časovým plánem. Tato smlouva otevírá možnosti pro další vývoz Evropské unie, ale nesmíme zapomínat eh, na další závazky, které eh, jsme si stanovili. Každopádně si myslím, že a teď už budu končit, pane předsedo, eh, že by bylo dobré ještě zeptat se na jednu věc. Myslíte si, že tento mechanismus ochrany investic a řešení mm, sporů může zkomplikovat ten velice ambiciozní časový plán, který jste naznačila, jinými slovy, že by ta ratifikace Evropským parlamentem byla později? Děkuji. Thank, um, uh, thank you, Mr. Thank you, Madam Děkuji, pan Radnos. Obchodní dohoda mezi Japonskem a Švýcarskem začala platit v září 2009. Paní komisařko, vy jste úvodem řekla, že by tato dohoda mohla vstoupit v platnost možná začátkem roku 2020, což, jak víme, bude tedy eh, už za nového mandátu, parlament zde bude mít eh, svou roli a chci se zeptat z vaší zkušenosti, myslíte si, že je snaží, aby jedna jediná země odsouhlasila obchodní dohodu než eh, aby takovou dohodu uzavřel eh, blok 28 eh, nebo 27 států, které mají různé zájmy? Máte na mysli nějakou konkrétní zemi, pane poslanče? No, vy můžete takovou zemi jmenovat, já se k tomu vyjadřovat nebudu. Děkuji. Já bych také chtěla zdůraznit tu skutečnost, že toto je velmi důležité z geopolitického hlediska, takže je určitě dobré, že tato dohoda vzniká. Nicméně odvětví mléčných výrobků. Jestli je zde určité znepokojení, určité obavy byly také zmíněny. V dohodě máme určitou ochranu, která je krokem zpět oproti stávající ochraně. Co to znamená? Už budou Zdá se, že budou výjimky pro určité mléčné výrobky, které tam budou zakotveny. A v důsledku toho bychom vlastně už nebyli v logice toho, co bylo dohodnuto v dohodě o volném obchodě s Kanadou. Takže jinými slovy můžeme registrovat určitá obecné názvy, například parmazán, když by to názvy, které mohou být registrovány, ale zároveň bychom se mm, měli trestat chování, když by se poskytovaly chybné nebo nesprávné dostatečné informace o těch výrobcích. Pokud by tedy dohoda byla tatáž, jako kterou jsme dohodli s Kanadou, tak ta ochrana je dobrá, ale pokud to nebude sladěno, tak je, by to mělo být penalizační, penalizující pro evropské výrobky. Uh, Dále můžeme mít určitou penalizaci, ani tak ne oproti, k, vzhledem tedy k japonské výrobě, protože oni nejsou příliš silní ve výrobě mléčných výrobků, ale vzhledem k třetím zemím, které jsou tam. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Víte, že my máme spíše skeptický přístup k dohodám o volném obchodu, ale musím říci, že jsem celkem spokojena s kapitolou o klimatických změnách. Upřesňuje se tam, že je potřeba pracovat společně v boji proti klimatickým změnám. Je to tedy byla tam stejná, stejné ustanovení ve smlouvách se Singapurem a s Větnamem. Můžete mi toto říci? a nevím, jaká je přesná ambice komise v této oblasti a jak komise zaručí, že tyto ambice budou také dosaženy. To tež platí pro emise CO2, tedy ochrana investic, jak komise zajistí uplatňování těchto opatření. Víte, že opatření, která byla které pocházejí z pařížské dohody, jsou určitým způsobem chráněna, jak tedy se bude moci využívat arbitráž pokud, a, a přitom se nesníží vaše úroveň ambicí. Také bych se ráda zeptala na to, jak se umožní boj proti nezákonnému rybolovu, zejména některých druhů ryb, které e, zanikají. E, Hovořili jsme o tom ve výboru PETY. Je více než 60 tisíc podpisů, které jsme schromáštili na petici na ochranu některých druhů chráněných ryb, takže bych ráda slyšela vaši odpověď k této věci. Děkuji. moc. Byla zde řada otázek, co se týče investic, takže to vezmu dohromady. Máte pravdu, že zde není žádná taková dohoda o investicích mezi jakoukoliv zemí a Japonskem. To byl v minulosti velký problém. My jsme se nyní snažili o tu ochranu a členské státy nás o to žádali, ale nepodařilo se nám dohodnout na tom novém modelu, který jsme společně s vámi vyvinuli. A protože jsme se dohodli na všem ostatním, tak jsme se rozhodli to trochu odložit a předložit tu dohodu tak, jak je. Tato dohoda vám bude předložena a potom doufejme vstoupí v platnost. To neznamená, že bychom se vzdali myšlenky ochrany investic, stále o tom jednáme, snažíme se vysvětlovat náš model, snažíme se pochopit, jak to bylo řešeno v minulosti. Zároveň také hovoříme o tom multilaterálním soudu pro investice s Japonci, ale samozřejmě to vyžaduje více času, takže doufáme, že později během letošní zimy o tom budeme s Japonci ještě jednat. Ale nyní vám chceme nejprve předložit tu dohodu o volném obchodu a potom tedy by vznikla další dohoda týkající se té ochrany investic. Nechtěli jsme tedy tuto možnost odkládat. Co se týče jiných eh, dohod, nyní jednáme s Mercosurem a naše hlavně vědnavačka paní Galina vám o tom za chvíli řekne. A také samozřejmě jednáme se Singapurem a Větnamem. U Singapuru tam je potřeba ještě přeložit nějaké drobnosti kvůli změnám u toho investičního soudu, ale jsou to drobnosti, ale doufám, že to budeme moci také předložit letos na jaře členským státům. Větnam tam je trochu prodlení s překladem. Singapur ten je víceméně hotový, ale Větnam potřeboval ještě trochu více času na určité věci, ale doufáme, že se to podaří dokončit co nejdříve a určitě vám to chceme předložit ještě během tohoto mandátu, takže jsme na to určitě nezapomněli, ale do té doby zatím vám nemohu dát žádný přesnější přehled časový. Co se týče ochrany dat a adekvátnosti, Nyní v komisi dokončujeme ten návrh, který s vámi budeme projednávat a s členskými státy. Samozřejmě je to citlivé dospět k nějaké rovnováze mezi ochranou údajů a výměnou těch údajů nebo obchodem. Ta dohoda tam má review clause a má kolegyně paní Jourová hovoří s Japonci, co se týče té adekvátnosti údajů. Doufejme, že se nám podaří dohodnout se na té adekvátnosti, což by potom také mohlo zjednodušit obchod v tomto ohledu. Finanční služby jsou součástí té dohody, to není vyloučeno ohledně otázky daňových úniků a transparentnosti, to jsou super důležité věci. Pracujeme v rámci G20 a OECD s Japonci a myslím si, že ta spolupráce je uspokojivá z tohoto ohledu a bude pokračovat. Kapitola o udržitelném rozvoji a životním prostředí ne, ta samozřejmě, že je povinná, že může být posílena, ale nejsou tam sankce. Nemáme v našem modelu sankce v této chvíli. Ale jak všichni víte, protože já jsem už o tom hovořila zde víckrát ve výboru, ale také s mnoha s vámi individuálně, tak pracujeme společně, abychom posílili tady tuto kapitolu sankce, to bude obce, bude to možnost, posílení, to je ještě jiná věc, ty, ty, ty debaty nejsou ještě uzavřeny a z tohoto důvodu máme, tam máme revizní doložku v té dohodě. Eh, Madame Arena, vous avez demandé sur la... Paní Arena, vy jste se... A ona odešla mezi tím. Tak. On Japan, well, well, týče Japonska, tato otázka není až tak platná, protože tam jednáme o ochraně investic, takže tam je jasné rozdělení toho obchodu a investic. Obecně není žádné formální rozhodnutí, už se to několikrát projednávalo a bude to znovu projednáváno v rámci rady. Pane Dartmouthe, samozřejmě je jednodušší pro dvě země, aby dospěly k dohodě, než eh, mezi jednou zemí a blokem zemí. Samozřejmě je to vždy s naší mezi mnou a vámi, nebo možná ne, než když je těch lidí více. Ale samozřejmě jde o kvalitu té dohody. A v EU je stále 28 zemí a Japonsku. My dohromady máme 30% globálního HDP, to otevírá obrovské možnosti. Jedna země, jakákoliv země v budoucnosti, která bude jednat s Japonskem, jsem si jistá, že dosáhnou dohody, ale bude méně objemná nebo bude zahrnovat méně a i ta eh, vyjednávací síla tam také bude menší. My chráníme zeměpisná označení v této dohodě, stejně jako ve všech ostatních. Je jich tam více než v jakékoliv jiné dohodě. Budou jenom čtyři zeměpisná označení, myslím, která budou trvat trochu déle, než tam budou zavedena, ale u těch ostatních tam bude stejný postup a my dokončujeme ten seznam toho načasování v nadcházejících týdnech. Takže je tam určité přechodné období, ale to, co jste zmiňovala, ta zeměpisná označení budou chráněna jako vždy. Co se týče velrybářství, tak to je samozřejmě strašné a my jsme to velice zdůraznili našim kolegům, že komerční lov velryb není povolen v jurisdikci žádného členského státu. My spolupracujeme se zeměmi v mezinárodních fórech a jasně jsme řekli Japonsku a komukoli, že velryby jsou druhem, který je chráněný. A import a export jsou zakázány. A proto jsme to neřešili v této dohodě, protože to není předmětem obchodu. A my spolupracujeme s Mezinárodní komisí pro velrybářství, abychom tuto zvyklost, abychom ji zamezili. Je zde odkaz na pařížskou dohodu, to je velmi důležité. Ta dohoda není moc konkrétní, ale my jsme se snažili spolupracovat tak, abychom zjednodušovali obchod, co se týče výrobků, které jsou přátelské k životnímu prostředí. A Japonsko je samozřejmě země, kde si můžeme vyměnit hodně dobrých zkušeností a postupu. Takže děkuji za vaše otázky a e, dozvíte se brzy více. Nyní pan zpravodaj. Děkuji moc. Evropský parlament sledoval tato jednání hned od začátku a tato diskuse ukazuje, že se budeme nadále až do konce ptát otázky. my spolupr- spoleháme na vaši spolupráci a nebuďte překvapení, když budeme mít ještě další otázky. Děkuji moc, paní komisařko, a hodně štěstí s vaší prací. So, now we switch to another Přecházíme k dalšímu velice zajímavému eh, regionu na světě. Eh, podíváme se na obchodní jednání s Mercosurem. Jak víte, tak původní plán byl, že tato jednání skončí do eh, konference VTO v Buenos Aires, což se nezdařilo. Takže teď se podíváme na to, jak vypadá aktuální situace s jednáními. Jsem velice rád, že zde mohu přivítat zástupce eh, ambasád Mercosuru, zvláště pak jeho excelenci pana Gauto Vilmana, který je velvyslancem Paraguaje eh, při Evropské unii. Paraguaj je nyní eh, předsednickou zemí Mercosuru. Pokud jde o komisi, tak eh, zde máme hlavní vyjednavačku paní Sandru Galinu, kterou velice dobře znáte. Už vás vidím. Paní Galina Můžeme mluvit eh, o celé věci velice dlouho. Bohužel času nemáme mnoho, takže bych poprosil, abyste se soustředila na eh, největší problémy a co se nyní děje. Děkuji, přeji přem hodně štěstí do nového roku ve francouzské tradici můžeme takto přát do konce ledna, takže toho využívám. Teď eh, rovnou tedy k věci. My jsme absolvovali v Buenos Aires jednání, které bylo poměrně dobré v tom smyslu, že jsme udělali řadu věcí, pokrok tam byl, takže mohu um, zmínit ty oblasti, kde se nám podařilo pokroku dosáhnout. Výměny byly opravdu dalekosáhlé. Absolvovali jsme jednání i na ministerské úrovni. A myslím, že se jasně ukázalo, že, jsme, že se blížíme konci vyjednávání. To je dobře, protože na konci této cesty eh, už nám doufujeme zbyde jenom několik málo věcí k řešení a na to bychom se mohli teď eh, odpoledne společně podívat. Mercosur předložil svou nabídku, kdy se dostali na objem 90% z Buenos Aires, což vítáme. Teď je tedy ten objem plně liberalizovaného obchodu na úrovni 90%. Dosáhli jsme pokroku i u textu, konkrétně u služeb a obchodu se zbožím. Tam myslím, že ten pokrok je značný. Také musím říci, že vůbec nejdůležitější je, že hlavní vyjednavači prošli celý ten text. V Buenos Aires jsme skutečně řešili všechny záležitosti, abychom měli jasno v tom, co ještě zbývá k řešení. A myslím, že jsme pochopili, co je pro eh, každou ze stran velice citlivé. Nikdy totiž člověk eh, neví, eh, co má jaksi prioritu u protistrany, pokud se nezeptá. Takže hm, teď Eh, se pokusíme pracovat eh, interně v našich dvou oddělených táborech a pak se doufejme zase na ministerské úrovni sejdeme. Jde nám o to, urazit i ten poslední zbývající úsek, to je hlavně přístup k trhu, zejména ta regulační část obsahuje prvky, které jsou velice důležité. Takže teď už opravdu jenom velice stručně, abyste byli aktuálně informováni. Myslím si, že nejdůležitější oblast, kde, máme, mm, kde jsme odvedli hodně technické práce a kde se blížíme a tomu uzavření, to jsou pravidla původu. Tam jsme vedli skutečně dobrou diskuzi, teď už je nám jasné, jaká ta pravidla um, si žádají uh, větší nasazení ministrů a pokrok. Pak jsme pokročili tedy u toho obchodu se zbožím, to jsem říkala. Skončili jsme jednání se základní sazbou, máme tedy řešení a myslím si, že to ukazuje, že se opravdu blížíme k úplnému závěru. Pokud jde o služby a usazování, tak tam diskutujeme ještě o některých věcech. Zmíním námořní dopravu jako jednu z našich priorit. Víte, že jsou tam věci, které se týkají například telekomunikací. Mercosur tam měl určité problémy, takže jsme se to pokusili odblokovat a myslím, že se nám to podařilo. A myslím, že to je důležité, že jsme odblokovali ty telekomunikační záležitosti. Pokud jde o elektronické obchodování, tak eh, tady naše odborníci ještě musí v diskuzích pokračovat protože zatím ty diskuze jsou spíše takové předběžné. Pokud jde o obchod a udržitelný rozvoj, tak tam je pokrok velice dobrý. Tam máme několik věcí, které ještě se musí dořešit. Tam bude potřeba si udělat určitá politická rozhodnutí, ale nakonec to není ta nejobtížnější kapitola, protože naši partneři eh, jak si sami podporují eh, udržitelný rozvoj. Zmíním jednu oblast, kde jsme trochu rozpolceni, nebo dvě oblasti. Jednak TBT, to znamená technické bariéry obchodu, tam jsou automobily, ta příloha k automobilům, ta není ještě dořešená, plus ještě některé další věci, já vám k tomu dám písemné podklady. A pak duševní vlastnictví, to je ta druhá oblast. Tady si vzpomínám, že dokonce eh, poslanci zaslali dopis z Evropského parlamentu. Já vás mohu ujistit, že se maximálně snažíme eh, dostat eh, tomu požadavku na volný přístup k trhu, ať už jde o generika či cokoliv dalšího, postupujeme opravdu velice opatrně. Pokud jde o duševní vlastnictví, tak sem spadají i zeměpisná označení a tady je opravdu hodně věcí, které budeme muset dořešit, ale spíše jde o e, jména, o názvy, což je věc, kterou e, řešíme a naši partneři se k tomu staví e, zatím dobře, takže už jenom několik málo věcí zde musíme dořešit tak eh, snad vám tyto informace přišly užitečné, nechci vás zahlcovat, možná počkám na vaše dotazy a 30. proběhne další ministerské jednání, snad už se dostáváme ke konci mm, celé této hry. A nyní má slovo pan eh, Salafranka, náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. A předně bych chtěl říci, že bych byl býval rád, když nám paní Galina připomněla to poslední kolo vyjednávání na ministerské úrovni, kdybychom následně tady měli paní komisařku eh, na našem eh, jednání, tak aby nás mohla informovat, eh, alespoň moje politická skupina takto se smýšlí. Takže já jsem mluvil s komisařkou Malstrem, tam mě vše vysvětlila, Jediné vlastně, co chybí, je, že komisař pro zemědělství, který má na starosti velice důležitou část vyjednávání, bohužel zatím neměl čas dorazit do Evropského parlamentu, aby nám ta poslední jednání z prosince osvětlil. Takže já bych připomněl eh, deklaraci předsedy Junckera a jeho projev o stavu Unie, kdy řekl, že Evropský parlament má vždy poslední slovo u těchto komerčních eh, dohod, eh, a rovněž řekl, pane předsedo, že Evropský parlament eh, bude pravidelně o celém procesu vyjednávání informován, takže skutečně tady nám ta eh, vysvětlení pana Hogena eh, chybí. Já jenom dvě věci, abych nezneužíval řečnické doby. Jednak nevíme, proč nebyla ta jednání uzavřena do konce loňského roku, jak si sama komise stanovila. Vzdá eh, ta vina je na našich partnerech či na naší straně. A druhá otázka. Je pravda, že proces vyjednávání Buenos Aires eh, probíhal tak, eh, že jsme o jedno procento požádali navýšit ten dosavadní objem vzájemného eh, obchodu a jak na to protistrana přistoupila. A také paní komisařka Mastro mi říkala, že je velice důležité to další zasedání, které proběhne příští týden. A tady se chci zeptat, eh, co je teď v sázce, co se bude předně probírat a Teď paní Galina samozřejmě některé věci eh, naznačila. Já chci při této příležitosti ocenit její velice důležitou a obtížnou práci. A poslední věc, je se zeptat, zda Evropská unie přes eh, pana Katajnena, Malstrem a Hogana eh, se skutečně zavázali k tomu, že zlepší přístup eh, k trhu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji moc. Máme zde mnoho požadavků. takže minuta a půl. Pan Dante je první. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl položit několik ota informací, o které bych chtěl požádat k této dohodě. Zaznělo zde, že je to vlastně text, který mohou všichni eh, společně pozitivně hodnotit. Já bych měl tady několik otázek týkající se eh, veřejných zakázek. A já bych rád pochopil, máme veškeré záruky, dostali mm, také i při výběrových řízených veřejných zakázkách na federální úrovni a i na subfederální úrovni tedy. Takže Potom zeměpisná označení původu. Eh, zaznělo zde, že jsou ještě některé problémy, které je potřeba dořešit. Jaký eh, vliv to tedy bude mít. Vím, že se už hodně věcí uznalo. My jsme z naší strany relativně připraveni udělat také eh, to tež, ale víme, že jsou zde ještě problémy spojené s některými názvy, s těmi zeměpisnými názvy, takže bych chtěl vědět, co to znamená z ekonomického hlediska, když jsou některé názvy, které jsou podobné nebo téměř identické. A další významné odvětví, to je obuvnický průmysl máme zde velmi vysoké celní poplatky za naše exporty do zemí er- Mercosuru. S Argentinou jsou například celní bariéry, které jsou velmi vysoké pro surové nebo eh, transform přeměněné výrobky. A potom, jak jste již říkali, co se týká pravidla původu, tak zde také máme určité problémy u textilních výrobků nebo u obuvy například. A konečně bych rád pochopil, zda máme možnost vystoupení, odstoupení tedy od té dohody, pokud nebude dohodnuto všechno to. Máme zde právo odstoupení nebo ne? Děkuji. Ja, das äh, Mercosur-Abkommen ist Dohoda s Mercosurem je už dlouhodobá eh, historie a nyní už jsme dosáhli stádia, kde opravdu už bylo dosaženo pokroku. Čas je příznivý, Američané jsou trošičku ze hry teď, takže můžeme, dosáhli jsme určitých eh, bodů. Slyšeli jsme zde od paní komisařky Malmström a vlastně i pan Salafranka jste mluvil o to, co ještě nám tady brání. Paní Galina nám tady informovala, nás informovala jen o pozitivních věcech, že skoro všechno je už zapracováno v té dohodě, ale nicméně ještě nejsou zakonč- dokončena. Nicméně zde nemluvila možná o jednom důležitém bodě, a to je zemědělství. Jak to vypadá tady z pokroky v těch jednáních, kterých bylo nebo nebylo dosaženo. Děkuji. Děkuji. Dita Charanzová. Um, Děkuji, pane předsedo. Já navážu na to, co řekli již předchozí řečníci, ale opravdu bych chtěla požádat komisi, aby využila tohoto okamžiku, protože tato jednání již probíhají hodně dlouhou dobu a toto je opravdu to okénko, které máme k dispozici. komise si je dobře vědoma ofenzivních a defenzivních zájmů Evropské unie a opravdu bych chtěla přimět komisi k tomu, aby urychlila ten proces. Nejsme jediní, kdo má o tento region zájem. Paní Galina zdůraznila ty hlavní problematické oblasti, o nich všichni víme, ta pravidla původu, tam, jestli byste to mohli ještě trošku doplnit, co se tam děje, protože se šíří různé informace, tak jestli byste to mohli prosím ještě upřesnit. Všichni samozřejmě doufáme, že příště už si budeme moci otevřít šampaňské a oslavit ty výsledky. Ale pokud tomu tak nebude, tak by možná bylo užitečné, kdybychom měli možná nějaké mimořádné setkání monitorovací skupiny, kde by byli zástupci jak z DG Trade, tak z DG Agri, jak zmínil kolega Franka. Něco obecnějšího, toho už jsme se předtím trochu dotkli. Bylo by užitečné, kdybychom možná později měli nějaké konkrétní studie pro citlivé oblasti pro EU, nejenom ve vztahu ke konkrétním dohodám, ale ke globálnímu trhu jako takovému a jaký by to mohlo mít dopad. Mluvíme o těch citlivých oblastech, tak možná by to bylo ze strany komise také dobré. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat paní Galína za informace, které nám dala o současném stavu jednání. Myslím si, že kvalita musí být upřednostňována před časovým hlediskem, zejména u takovýchto eh, dohod. Je to opravdu nesmírně důležité. Měl bych tři otázky pozitivně jste se zmínila o té kapitole o udržitelnosti. V této souvislosti otázka, do jaké míry může komise zajistit, že nebudou používány glyfozáty na těch druzích, na těch plodinách, které budou používány pro vývoz produktů na evropské trhy. Máme eh, závazek vyloučit glyfozáty do pěti let. Vedla se poměrně kontroverzní debata mezi členskými státy EU, takže si myslím, že bychom se měli zeptat, jak to vypadá s těmi plantážemi, s těmi plodinami. Uh, a které se budou potom vyvážet do, na nátrh, jaké tradiční metody pěstební se budou používat, jak to tedy bude zajištěno. Druhá otázka, jak by regulace měla vypadat ve finančním odvětví, to znamená, jak se zabrání tomu, aby nedocházelo k daňovým únikům, k praní špinavých peněz a zda tedy v těch zemích, v kterých bohužel víme e, o případu z Panama Paper, prostě tam skutečnost je taková, jak se tedy bude postupovat, aby nedocházelo k těmto e, nekalým praktikám jak se to tedy zajistí. Děkuji. Ano, doufejme, že se nám to podaří. Anne-Marie Miner je další na seznamu. Děkuji, pane předsedo. Ve zprávě o posledním cyklu jednání jste už říkala, že už jsme blízko dohody. Ohledně kapitoly o udržitelném rozvoji bych se ráda zeptala komise, co bylo přesně dohodnuto a jaká úroveň ambicí byla dosažena. Také je tam doložka, která říká, že obě strany se zavazují, že budou odpovědně eh, postupovat a spolupracovat vzhledem k trhu. Alespoň bylo tomu tak eh, v kapitole v, do, v dohodě s Japonskem. Máme takovou kapitolu i v dohodě s Mercosurem. A další otázka, zda může komise zaručit, že dohoda s Mercosurem nebude znamenat že nebude docházet k zvyšování emisí CO2 a jakým způsobem můžeme zaručit ochranu životního prostředí v, v rámci finančních investic. Jak můžeme přispívat k boji proti klimatickým změnám formou no prostřednictvím našich investic. Byla bych ráda, kdybychom měli skutečně ucelenou dohodu a protože naši, naši občané se zajímají o podrobnost. Děkuji, pane předsedo. Tato jednání, jak všichni víme, u této dohody trvají již skoro dvě desetiletí. A samozřejmě můžeme pogratulovat k dobrému pokroku v těch jednáních, ale eh, samozřejmě je zde ještě co řešit. Jsme si vědomi těch návrhů z října, co se týče etanolu a piva. A došlo k pozdvižení mezi členskými státy EU. Mercosur údajně chce eh, větší přístup na trh, co se týče hovězího. Když tak mě opravte, pokud se mílím. Ale jsou zde problémy, co se týče zeměpisných označení, původu a námořních služeb. Víme ale, že je potřeba nabídnout větší přístup na trh, pokud chceme dospět nějaké dohodě. Takže moje otázka je, jste optimističtí, že se podaří letos skutečně dokončit ta jednání třeba v první polovině roku? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já si dovolím jeden obecný postřeh. Tato dohoda je založená na sdílených hodnotách, na identitě, základních principech a právnímu státu. Teď tedy moje otázka. Poslední kolo vyjednávání, politické podmínky. V této souvislosti bych se chtěl komise zeptat, zda tam skutečně vnímají reálnou možnost dosáhnout kompromisu v těch ožehavých tématech. Zda myslíte, že se reálně můžeme dobrat eh, v nejbližší době uzavření dohody? Karoli. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat, zda bude zveřejněn vyjednávací mandál, tak aby se dosáhlo větší transparentnosti. A potom další otázka. Uh, ještě jsme neslyšeli nic o ochraně investorů. Vyjednávalo se to také s, se zeměmi Mercosuru a jak to bude vypadat. Co se týká udržitelnosti, je to takzvaná CETA plus a jsou tam nějak, je tam nějaká revizní doložka, to vím, ale ale zda se jednalo o určitých sankcích, alespoň principiálně tedy. Uh, a zda toto už bylo ratifikováno. Co se týká korupce a za boji proti eh, daňovým unikům, je tam o tom nějaká kapitola a potom jedná se o pravidelný trvalý dialog a k zemědělství bych také měla otázku. U Austrálii a Nového Zélandu také máme tady to choulostivé odvětví, kde určité produkty, které se vyloučily, existuje tato ustanovení i s Mercosurem IMA. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Galině za vynikající práci, kterou odvádí a děkuji také našemu zpravodaji a stínovým zpravodajům. Je potřeba ještě jednou zdůraznit strategický význam, pro, který pro Evropskou unii i Latinskou Ameriku má podepsání kvalitní dohody mezi EU a Mercosurem. Nicméně já mám obavy ohledně časového plánu. Já si myslím, že skutečně je naprosto zásadní, abychom dosáhli dobré dohody ještě předtím, než proběhnou v Brazílii volby. A ještě jeden problém, který tady vidím. Paní eh, Galino, vy jste hovořila o těch prvcích, které jsou prozatím otevřené, o kterých se musí ještě eh, eh, jednat, jak vůbec bylo možné uvažovat o tom, že by dohoda byla uzavřena ta dohoda již v prosinci, protože zdá se, že je tady celá řada záležitostí, které se ještě budou muset dojasnit. A jednu konkrétní otázku, jakým způsobem chcete zajistit fitosanitární kontroly na straně Brazílie? Takže fitosanitární kontroly při vývozu zemědělských výrobků z Brazílie. Druhá otázka, jakým způsobem bude fungovat monitorování uplatňování dohody a pokud jde o transparentnost, tak eh, začala ta jednání eh, už vlastně v roce 96. Já si myslím, že je zcela nepřijatelné, eh, že ta jednání se táhnou tímto způsobem. Přece není možné, abychom promeškali byt jen jeden jediný den navíc při vyjednávání. A až do současné doby se nám sice podařilo dosáhnout určitého pokroku, zlepšili jsme i naši společnou komerční eh, obchodní eh, politiku, ale myslím si, že je potřeba, abychom zařadili do té smlouvy revizní eh, doložku, tedy doložku o přeskumu, abychom opravdu docílili toho stanoveného cíle a aby to bylo v souladu s odsouhlaseným eh, mandátem. Děkuji, tak to byl poslední z poslanců. Teď tady vítám předsedu delegace pro vztahy s Mercosurem a zpravodaje z AFETu, pana Asise. Máte slovo. Dobrý. agradecer as informações que nos foram prestadas pela senhora. Děkuji. Já chci poděkovat za informace od paní Galiny. Myslím si, že jsme skutečně v zásadní fázi celého procesu. Jedná se o okamžik, kdy Evropská komise a členské státy i rada eh, se mají vyjádřit, zda si přejí s Mercosurem tu dohodu uzavřít nebo ne. Já už jsem při mnoha příležitostech hovořil s paní Galinou eh, i s paní komisařkou a je pravda, že nás průběžně informují, ale zároveň je také eh, pravda, že se zdá, že se vždy blížíme k dohodě a pak se ukáže, že jsou tam ještě celé eh, řady otevřených otázek. Takže já si z toho vlastně beru to, že státy Mercosur učinily zcela jasné rozhodné kroky směrem k upřesnění dohody než samotná Evropská unie, což je v rozporu s tím, jak se věci vyvíjely v minulosti. Tam si myslím, že ten pokrok byl větší na straně Evropské eh, unie než Mercosur. Takže to je velice důležitá věc. Je zjevné, že ty zbývající témata jsou velice důležitá, je potřeba je dojasnit, ale Podstatná otázka je taková, jestli si vůbec tu dohodu přejeme. A já si myslím, že naše odpověď eh, má být ano, nejenom kvůli našim obchodním zájmům, ale jsou tady i politické aspekty. Navíc je to dohoda, která má rozsáhlejší poselství a dimenzi. Je tam ta otázka udržitelného rozvoje. Takže to není eh, dohoda čistě komerční, obchodní, je to dohoda, která je pro Evropskou unii důležitá také strategicky. Takže bohužel vidíme, že sice se hodně změnil postoj Mercosuru, je tady mnohem větší otevřenost eh, dosažení dohody, zbližování vzájemných stanovisek. Vidím, že na naší straně ještě ten pokrok není úplně dostatečný. Navíc nejsme jediný na světě, kteří chtějí oslovit eh, Mercosur. Jsou tady jiné země, které mají zájem o zavření dohody s Mercosurem. Takže si myslím, že by bylo skutečně velikou chybou a mělo by to obrovské dopady, kdyby chom této dohody nedocílili a některé jiné regiony nás předběhly. Takže pro mě je ta nejdůležitější otázka následující. Je to v našich rukou, přejeme se tu dohodu nebo ne? A nesmíme přemýšlet moc eh, dlouho, protože nás čekají brazilské volby, pak zase budou volby tady v Evropské unii, takže si myslím, že bychom skutečně měli co možná nejdříve tu dohodu eh, uzavřít. Eh, a čím více budeme váhat, tím obtížnější to bude. Takže se vás chci zeptat, paní Galino, jsme to, myslím, my v této fázi, jako Evropská unie, kdo by měl dělat eh, ty kroky, ten míč je, myslím, na naší straně a myslím si, že to je naše chyba, že jsme doposavat nebyli schopni dohodu s Mercosurem eh, uzavřít. Eh, chápu, že jsou tady ty problémy s tím hovězím metanolem a tak dále. Dobře. Ale je potřeba, abychom měli eh, vizi a jasné přání tu dohodu uzavřít. Děkuji. Nyní pan velvyslanec Gauto Vilman. Přejete si vystoupit na několik málo minut? Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Předně chci říci, že pro nás, pro Mercosur je obrovskou výsadou, že máme možnost vystoupit ve vašem výboru a osobně vám mohu říci, že mě velice těší tato diskuze. Vyslechl jsem si ji velice pozorně skutečně s velikým potěšením jsem vyslechl slova paní Galiny i dalších eh, poslanců. Potěšilo mě eh, vystoupení eh, poslanců, které ukazují na to, že máte rozsáhlé znalosti a také veliké odhodlání, pokud jde o tuto dohodu. Již tady zaznělo, že tato dohoda bude nesmírně důležitá nejenom pro eh, náš, naše regiony, ale pro všechny země, které věří ve vícestranný obchodní eh, systém založený na pravidlech. Proto je důležité dosáhnout dobrého výsledku a dobrý výsledek to je vyvážená dohoda, která zároveň má dostatečnou ambici, tak eh, aby naše um, odvětví mělo možnost eh, využívat eh, výhod těchto, této smlouvy pro další rozvoj. V případě Mercosuru se jedná o eh, dohodu s, se značnou nabídkou v oblasti zemědělských výrobků, ale nevemte si například v moji zemi, Paraguay, u nás představuje zemědělství 25 HDP a představuje také 85 eh, vlastně vývozu a 27 eh, ekonomické aktivního obyvatelstva pracuje v zemědělství, takže pro Mercosur toto vyjednávání je skutečně nesmírně důležité, je to obrovská výzva byla by to možnost, jak se lépe eh, zapojit do globalizovaného hospodářství. Věříme, že eh, dohoda je výhodná i pro Evropskou unii, protože to umožní získat eh, preferenční přístup do velice významného celosvětového regionu s obrovským tržním potenciálem. Do dohody jsou začleněny velice důležitá odvětví, a myslím si, že eh, díky eh, dohodě opustíme období recese. Vy jste zmiňovali jednání, poslední kolo jednání v Buenos eh, AIRES. My jednáme opravdu otevřeně s odhodláním ohledně návrhů, které se často dotýkají úplných limitů toho, na co můžeme přistoupit. Chystá se nové zasedání na ministerské úrovni tady v Bruselu a během něho doufáme, že EU ukáže stejný zájem o dosažení spravedlivé a rozumné dohody jako e, členské státy Mercosuru. Děkuji, pane předsedo. Yes. Sandra, it's your turn. Děkuji, nyní Sandra, prosím. Am I optimistic to finish this year? Well, it's jsem příliš optimistická, když říkám uh, v letošním roce, že to dokončíme. No, je teprve leden, takže myslím, že máme tu možnost. Ale je to založené opravdu na rozumu. V tuto chvíli se nám podařilo zjistit, které otázky jsou opravdu zásadní. Já děkuji za ta milá slova vůči mě, ale eh, opravdu je to věc celého týmu. Pracuje na tom několik lidí, kterým bych chtěla veřejně poděkovat. Chtěla bych trochu začít otázkou, čí vina co je. Myslím si, že to je špatný přístup ptát se takto. Myslím, že v tom jednání se snažíme obě strany dospět k nějakému závěru. Nechceme to řešit v duchu, může za to ten nebo ten. Myslím, že naše vztahy, včetně osobních, jsou velmi dobré, takže v takovém duchu opravdu nejednáme. Ještě bych chtěla doplnit jednu větu. Myslím, že je důležité uvědomovat si, ten politický význam toho, co děláme. Co se týče těch veřejných zakázek, myslím, že to je velmi důležité. Tam stále ještě čekáme na jasnou nabídku, která nás uspokojí, protože partneři z Mercosuru si mezi sebou vyjednávali dohodu o veřejných zakázkách, takže nejprve musí vyřešit, co si můžou poskytovat navzájem. Chybí nám tam na federální úrovni stále eh, stavebnictví a eh, služby. Některé veřejné služby si chtějí zachovat na té eh, subfederální úrovni, tam jsme toho ještě moc neviděli. Co se týče těch zeměpisných označení, tam opravdu se nám podařil velký pokrok, protože se snažíme opravdu o maximální ochranu 23+. Plus. A co je tedy tím problémem? Mnoho lidí migrovalo z Evropy a proto eh, je to vlastně úplně jiné než třeba v Japonsku. Máme tady sice ochranné známky, ale je tady také řada těch poznatelných zeměpisných označení. To je problém a musíme tady najít řešení pro tyto konflikty. Ale nemyslím si, že by tam byl nějaký vážný problém v tom, že by nám tam chyběla dobrá vůle to dokončit. Co se týče obuvy nebo jiných věcí, které tam chybí, tam chci zdůraznit, že liberalizace u některých těch položek v té nabídce EU je to na základě reciprocity. V Evropě nedojde k té liberalizaci, pokud k tomu nedojde na druhé straně jak jsem říkala, pokud vám chybí nějaký přístup, tak mnoho těchto věcí je založeno na reciprocitě. Nemyslím si, že bychom byli teprve uprostřed a ne na konci. Chci, aby to bylo jasné, že také neexistuje žádný plán B, protože tady zazněla také otázka, jestli existuje nějak nějaká uh, jiná strategie, nějaký plán B. Ne, nic takového neexistuje. Musíme to prostě dokončit a musíme to dokončit teď, protože potom se to okno zavře. Na co se tedy musíme podívat? Musíme se podívat na automobily a automobilové součástky. Náš požadavek eh, s tím ještě nejsme spokojení. Potřebujeme na to odpověď a věříme, že ta odpověď ze strany Mercosuru eh, přijde, protože pro nás je to klíčová část té dohody. Je to stejné jako u těch označení zeměpisných. A součástí té dohody, která je zásadní, jsou také mléčné výrobky. Protože to, co se objevilo v prosinci, tak to zase neobsahovalo tyto výrobky a je to totiž pro nás něco jako protiváha. Co se týče té kapitoly TSD, tak ta je tady velmi ambiciozní, co se týče prvků jako změna klimatu, tak určitě nebudete zklamáni. Máme tam dobré přijetí z naš, od našich partnerů, co se týče otázek jako praní špinavých peněz nebo daňové úniky, tak tyto země eh, nejsou na tom blacklistu, který existuje. A zároveň zde máme spolupráci eh, v daňových záležitostech v té dohodě. Co se týče té představy o těch věcech, které jsou nedořešené, teď jsou v situaci, kde je tam potřeba politická vůle, politický závazek. Já jsem vás teď všechny vyslechla a jsem ráda, že je zde politické přijetí této dohody, což je velmi důležité pro vyjednavače, že zde existuje zájem a že tento zájem není jenom vlastně nějaká tržní výměna. Nikdo nebude mít dobré odpovědi, když bychom měli odpovědět, proč to nejsme schopni dokončit teď. Co se týče hovězího, tak je to pro nás nyní obtížné, protože eh, eh, nyní v době Brexitu může být dopad na hovězí z Irska. ale máme řadu různých opatření, která mohou zajistit to, aby tato dohoda byla dobrá. Tato dohoda nezahrnuje žádnou kapitolu o investicích, na to se mě neptejte. Co se týče SPS, tam opět jsme se snažili o reciprocitu. Je to jedna z těch kapitol, na kterou budu hrdá. A to proto, že vím, že není udržitelné, eh, abychom tam měli eh, dobrou dohodu o zemědělství bez SPS. Politická realita je velmi důležitá, takže tady mám prozbu. Já jsem eh, technik, já jsem člověk, který dělám, co mohu, abychom se s partnery dostali na určité kvazi politické dohody. Máme před sebou velmi dobré partnery, kteří nám mohou pomoci především s tím textem, tam se podařilo velké pokroky, ale nyní, co se týče toho přístupu na trh, tam opravdu potřebujeme politický podnět, politickou pobídku z obou stran. Pro nás jde opravdu o automobily, to je pro nás velmi frustrující a tam je potřeba politické rozhodnutí ze strany Mercosuru. A my potřebujeme také politický moment, co se týče těch otázek přístupu na trh z naší strany. Takže zde potřebujeme opravdu velkou politickou pomoc, abychom to mohli dokončit. Bude to velmi důležitá dohoda z geopolitického hlediska, ale já jsem pouze někdo, kdo řeší tu technickou stránku, takže já nemám ty politické odpovědi, které máte vy. A ten vliv také samozřejmě. Pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo tak eh, nejprve chci poděkovat poslancům tohoto výboru za účast eh, v této diskuzi, za to, že sdělili vizi, pokud jde o další vyjednávání. Myslím si, že to jasně odráží, jaký strategický význam Evropský parlament přikládá této dohodě s Mercosurem. S velkou úctou, pane předsedo, myslím, jsem snad řekl, že si velice vážím efektivní práce paní Galiny. Myslím si, že zda je přístup Evropského parlamentu správný či nesprávný, já bych to tuto chvíli nechal stranou. Myslím si, že politicky je tady vlastně odpovědná parlamentu Evropská komise a nikoliv, že by to bylo obráceně. Eh, máme stanovené cíle, ne vždy se daří všechny cíle naplňovat včas, to je prostě lidské a pochopitelné. Já jsem formuloval tři otázky, bohužel se mi nedostalo odpovědi ani na jednu. Jednak jsem se ptal na, tu, na to vyjednavací eh, kolo eh, a to jednoprocentní zvýšení eh, evropských geneticky modifikovaných produktů a jejich přístup na, na trh. Myslím si, že to je důležitá eh, součást diskuze, pokud se Evropská unie zahá, zavázala k tomu, že zlepší přístup výrobků na, na, na trh, eh, tak je to důležitý závazek eh, ze strany EU a je potřeba, aby byl mm, jaksi dodržen a opět zase mm, strana Mercosuru by se měla pokusit vyřešit problémy a znepokojení, které má Evropská unie a Myslím si, že čas je tady velice rozhodující faktor. Paní komisařka Mastromová nás před eh, několika okamžiky vysvětlila, jaký je tady časový plán. Pokud jde o eh, smlouvu s Japonskem, tento proces vyjednávání je stejně důležitý a všichni chápeme, že pokud dohoda nevstoupí eh, v platnost velice brzy, tak to možná nebude vůbec nikdy. Takže na, myslím, že v tomto rámci se pohybujeme a je potřeba ho zohledňovat. Děkuji. Myslím, že všichni vnímáme svou odpovědnost tlačit na národní vlády, na členské státy, které někdy proces zpomalují. My jsme napsali dopis komisím před měsícem a Možná bychom měli napsat další, abychom dali na vědomí, že parlament se skutečně přeje uzavření této dohody, co možná nejdříve. Ta příležitost eh, tuto chvíli je mimořádná, takže bychom ji měli využít. Děkuji za tuto rozpravu. Děkuji, pane velvyslanče, za to, že jste se k nám dnes připojil. A postupujeme dále, bod 25 na programu jednání. To je zpráva o činnosti monitorovacích skupin. Od posledního jednání výboru INTA se sešly některé monitorovací skupiny, předně tak Chile, která diskutovala se velvyslancem Chile Myslím, že tam nedošlo k žádnému významnému pokroku. Japonsko už jsme probírali s naším hlavním eh, vyjednavačem, panem Petričionem, a diskutovali jsme to i teď tady na výboru. Na výboru, pokud jde o Jižní Asii, tak eh, tam eh, byla vyslána delegace z pakistánského parlamentu a já se s nimi sejdu zítra. Opět nic eh, zvláště důležitého. Pokud jde o Čínu, tak eh, tady také jednala monitorovací skupina, tentokrát o investičních, eh, investiční dohodě a o zeměpisných označeních. a myslím, že ani v případě Číny tady není žádný zvlášť velký posun. Skupina ke Kanadě se sejde 24. s velvyslancem Kanady a Garcia Bersero má na starosti eh, vztahy s, s Kanadou, takže i Garcia Bersero bude účasten tohoto zasedání a myslím, že, nám, že nás chce informovat Ima. Já jí za okamžik předám slovo. Ještě zmíním monitorovací skupinu pro Maroko, která se rovněž sejde 24. ledna a bude diskutovat o současné situaci ve vyjednávání eh, pokud jde o zboží ze západní Sahary. Takže mě Ima Chile, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás eh, chtěla pouze informovat o tom, že eh, jsme absolvovali v naší skupině, monitorovací skupině, eh, několik vyjednávání. Bylo to vlastně jenom první jednání, kde jsme si nastavili časový plán pro další postup. Řekli jsme si, jaké ambice vidíme na straně Evropského parlamentu, vzhledem tomu, že my už jsme schválili usnesení Evropského parlamentu v září. Myslím si, že teď už se nám podaří postoupit dále, dosáhnout kvalitní dohody. Tento týden proběhne druhé druhé kolo jednání, kde už se, myslím, dostaneme více k věcným záležitostem. Jenom bych zdůraznila, že situace skutečně je velice příznivá. Obě dvě strany jsou příznivě nakloněny, takže teď jde o to, abychom opravdu poslední věci eh, zblížili, jako je kontrola investic, eh, otázka mm, obsahu mm, investic, otázku sankcí udržitelného rozvoje mm, Eh, budeme tam řešit i eh, dialog s eh, občanskou společností. Jinak už jenom zmíním, že je velice dobře, že byl zveřejněn mandát rady dva měsíce poté, co mm, byl, byl schválen, ale v případě Mercosuru ten mandát doposud zveřejněn nebyl. Děkuji, tak tím končíme tento bod ohledně monitorovací skupiny a přecházíme k bodu 26 což je výroční zpráva o kontrole finančních aktivit Evropské investiční banky za rok 2016. Spravodajem je pan Lunes, ale myslím, že ho nahrazuje pan Stabaty. Já, ich ano, já bych chtěl omluvit kolegu, protože v poslední minutě byl odvolán, takže a pověřil mě, abych hovořil za něj. Já tedy přečtu jeho text. Vítám, že výbor INTA se mohl vyjádřit k výroční zprávě EIB. Je to vlastně instituce k dlouhodobému financování pro udržitelné finanční projekty, které vlastně patří k politickým cílům EU jako podpora inovace a kvalifikace. I když více než 90 činností EIB se odehrává v Evropě, tak vlastně EIB je činná i mimo hranice e, Evropské unie, tedy z 10% svých činností, i tedy v jiné části světa. Zdůrazňují tedy nutnost aby se informovalo o těchto aktivitách jak v rámci EU, tak mimo EU. tak aby vlastně to přispívalo k realizaci činností EU. Je důležité poukázat na to, že činnosti musí být sladěny s, také s činnostmi vnější, služby pro vnější činnost. Také zdůrazňuje roli EIB v, v rámci přístupu malých a středních podniků k finančním zdrojům efektivní a dlouhodobé financování je jednou z největších výzev a největším úkolem pro tyto podniky. EIB musí se nadále snažit, aby překonávala a odstraňovala tyto překážky a aby tedy hrála aktivní politickou úlohu při podpoře těchto programů. Financování EIB by mělo usnadňovat a zlepšovat přístup malých a středních podniků k trhu a přispívat k tomu, aby global, se podporovala globalizace a konkurenceschopnost EU v kontextu internacionalizace by se také mělo posíleně podporovat přímé investice pro malé a střední podniky, například v Ázii, pokud chtějí tyto podniky investovat. A poslední bod, který bych chtěl zdůraznit, je role, kterou EIB může hrát u odstraňování příčin migrace na místě. V posledních roka, roky jsme čelili výzvám spojených s migrací a s ochranou našich hranic, proto je zde vyvíjen tlak, který se bude nadále posilovat v z důvodu demografického vývoje a také regionálních konfliktů. Takže je v zájmu Evropy, abychom spolupracovali s partnerskými zeměmi, abychom hledali viva, abychom podporovali udržitelný a dlouhodobý růst. EIB může v tomto hrát důležitou roli takže bude využívat soukromých i veřejných prostředků, které bude poskytovat k dispozici podnikům a investorům a aby také rozšiřovala a podporovala obchodní investice. To jsou tedy body, body které předložil Saundr Lones a já také se těší na další plodnou a konstruktivní spolupráci při řešení pozměňovacích návrhů. Děkuji. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům Nikolu Marinesku za EPP. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla velice poděkovat zpravodaji za jeho práci ten text, který navrhl, je velmi dobrý základ pro zvýšení investic EU do zahraničí, především co se týče integrace malých a středních podniků do globálního řetězce a také usnadňování obchodu. EIB je páteří Evropské jako zpravodaje, co se týče řešení těch příčin migrace. My musíme vytvářet pobídky a také rozvoj infrastruktury. Ale mám určité návrhy na změny. Co se týče malých a středních podniků, měly by být podporovány, aby podnikali v zahraničí. Je zde potřeba dát eh, do souvislosti aktivity EIB s cíly rozvojovými a musí to být v souladu s externí politickou agendou EU. Je potřeba podporovat ty malé a střední podniky především na čínském trhu a je potřeba silnější přítomnost v Azii. Je potřeba rychlá adaptace EIB na mezinárodní výzvy, jako je migrace a aktivní a strategická role EIB u, u, těch, u toho řešení příčin migrace je třeba vzít v úvahu obchodní strategii EU, obzvláště co se týče stávajících obchodních dohod, ale i těch budoucích ve snaze prioritizovat země, které již mají obchodní dohody, tak, aby to podporovalo investice EU. Já jsem si jistá, že budeme velmi dobře spolupracovat se spravodajem a budeme se snažit dohromady dospět k dobrému stanovisku k těmto záležitostem. Děkuji moc a za Alde Patricia Lalonde. Bez mikrofonu. Omlouvám se. Náš výbor provádí parlamentní kontrolu v fina- externích finančních činností EIB za rok 2016. Nejprve bych eh, přivítala práci EIB, protože veškeré půjčky, které byly poskytny na projekty, to bylo 8,4 miliard eur což se zvýšilo o 7,8 oproti předchozímu roku. V roce 2016 priority banky je boj proti klimatickým změnám a proti hlubokým příčinám migrace v rámci ochrany životního prostředí a boje proti klimatickým změnám jsou tam dvě hlavní, dva hlavní úkoly pro mezinárodní společenství. Migrace z, z Evropy nikdy nebyla tak velká od druhé světové války a tyto prioritní osy se mi zdají zcela relevantní. Stanovisko zpravodaje si myslíme, že jde správným směrem. Jakožto stínová zpravodajka za ALDE bychom předložili určité pozměňovací návrhy, které doplní ten text. Za prvé jsem přesvědčena, že činnosti banky na mezinárodní scéně musí mít vizi udržitelného rozvoje to znamená konzistentního s politikami a cíly EU, které budou nabízet evropským eh, investorům investiční příležitosti v zahraničí. Souhlasím s myšlenkou eh, zpravodaje podporovat činnosti v Asii, mám na mysli zejména zónu ASEAN. Naše přímé sousedství na východě a na jihu s africkým kontinentem by mělo zůstat naší prioritou. A zde lituji, že zóna AKP má nejnižší rozpočet i přes ten relativně vysoký počet projektů a toto je potřeba výhledově napravit. Také bych chtěla zdůraznit projekty ve prospěch soukromého sektoru. Je to důležité pro podporu ekonomického prostředí a pomoc pro pomoc malým a středním podnikům. Víme, že jsou to někdy obtížné projekty, které vždy nevedou k těm očekávaným výsledkům. Je potřeba upřednostnit projekty, které fungují a identifikovat a vyměnit vyměňovat si osvědčené postupy. Pokud jde o rozvojové země a země AKP, tak musíme hodnotit dopad projektů na lokální úrovni a přímé dopady na místní společenství. Za třetí dohody z Kotonu, které nás spojují s našimi partnery AKT, budou obnoveny v roce 2020. Mechanismus financování projektů v tomto rámci nesmí být změněn, protože splňuje potřeby financování příjemců. Za čtvrté, Iniciativa pro ekonomickou odolnost zahájena v roce 2016 pro boj proti hloubkovým příčinám migrace jde správným směrem. Je potřeba ještě posílit kapacity EIB, EIB řídit a čelit rizikům a přemýšlet o prodloužení této iniciativy v případě potřeby. A nakonec výměny mezi EIB a poslanci by měly být intenzivnější, tak abychom mohli pozorněji sledovat její činnosti. Proč mohli bychom založit určitou omezenou eh, kontrolní skupinu? Další. Pan Scholz, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také výslovně poděkovat zpravodaji kolegovi Lunsovi je tam celá řada důležitých aspektů, o kterých se zmiňuje. Některé body, které jsou, považujeme za správné, ty ale trošičku z toho vypadly, takže bychom. Je zcela správné, že je tam odstavec jedna, kde se hovoří o propojení činnosti e EIB se zahraničními politikami a cíly EU EU. Myslím si, že je správné, že se poukazuje také na odpovědnost, která je definována v Lisabonské smlouvě. Chtěl bych také poukázat na konsistentnost politiku, rozvojových politik. To by se mělo ještě doplnit. EIB by měla být důležitým nástrojem k udržitelnému dlouhodobému rozvoji, také v oblasti obchodní infrastruktury a bankovních investic. Měly by se financovat nejen projekty na ty velké projekty, ale právě také projekty na podporu infrastrukturu na regionální a místní úrovni. To je v odstavci 5 toho stanoviska, ten by se měl posílit. Toto o tom se samozřejmě bude ještě diskutovat. Právě v regionech je větší riziko investic pro soukromé investory, takže zde je EIB důležitý, kde by mohla být tedy EIB důležitým partnerem. Hovořím o Africe. V posledních deseti letech získává EIB větší a důležitější kompetence právě co se týká sociálních a environmentálních dopadů činností a tuto kompetenci by měla zapojit také do spolufinancovaných projektů se soukromými partnery. Co se týká těch negativních investicí, například s některými sousedními státy EU, na tam, do toho by se neměla EIB účastnit tam se účastní eh, banky eh, z Asie, které neplní standardy. O tom bychom měli ještě diskutovat a EIB by se možná měla angažovat v mm, eh, projektech, které posilují transparentnost, kde jsou zapojeni místní a regionální partneři. Odstavci, odstavec čtyři. s tím zcela nesou, nejsem si tím zcela jist tam vlastně se jedná o veřejné investiční banky, které by asi měly být Eh, podporovány. Velké podniky mohou investovat v Číně i bez pomoci EIB. Nemělo by to vlastně posilovat konkurenci velkých eh, korporací eh, v Asii v neprospěch tedy malých a středních podniků, nezávisle na tom, v jaké to je zemi. Možná bychom mohli ještě zintenzivnit debatu a diskuse o tom, jinak to podporujeme. Pan další řečník. Děkuji. Já mám dvě jednoduché otázky. Podle pana zpravodaje v odstavci 1 se praví, že je tady 10 celkových půjček EIB věnováno na operace mimo EU. Naposledy, když jsem se na to díval, tak eh, tam byla značné množství úvěrů, které směřovalo mimo EU a podnikům a subjektům mimo EU. Takže se chci zeptat zástupce EIB, zda plánují změnu v této politice nebo s ní budou pokračovat. Druhá otázka. Naposledy, když eh, jsem se na to díval, tak Spojené království mělo zhruba 16 eh, aktiv, tedy 9 miliard euro. A z provozního hlediska, hlediska provozního fungování EIB, se chci zeptat, jaké plány má banka pro to, aby vyřešila tento akciový podíl po odchodu Velké Británie. Ano, děkuji, máme málo času, musíme končit přesně o půl sedmé, takže teď předám slovo komisi, ale jenom velice stručně a pak zástupce EIB. Děkuji, pane předsedo, opravdu stručně. Operace EIB se v posledních letech hodně zviditelnily. Vítáme i váš příspěvek k naší výroční zprávě my samozřejmě se těšíme na závěrečnou zprávu výboru pro rozpočet a k těm externím aktivitám ELM. My jsme revidovali tuto politiku v loňském roce. Mimo jiné tak bereme v potaz primární příčiny migrace. Děkuji. Teď zástupce EIB. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste pozval EIB na dnešní jednání. Já bych zareagoval na poslední dvě otázky, jestli to je tak v pořádku. Takže k té první otázce, eh, tedy ehm, podíl našich úvěrových činností ehm, mimo hranice EU. Ano, je to zhruba 10%, bude to zhruba 10%, to je náš dosavadní přístup kdy chceme, aby zhruba 10 operací bylo mimo území EU. Jak už řekl kolega z komise, tak víte, že politická vyjednávání o externím úvěrovém mandátu už skončila a hlasovat se o něm bude na plenáce 7 února tady v parlamentu. Možná také víte, že EIB zpracovává nový návrh pro eh, pobočku v rámci skupiny EIB. Jednáme eh, ohledně této věci s členskými státy, rozvojovými agenturami a jde nám o to posílit efektivitu EIB, pokud jde o uvěrování projektů mimo EU. Jde o to, abychom i při takových projektech samozřejmě sledovali cíle a priority Evropské unie. A to, že budeme mít eh, dedikovaný subjekt či pobočku, ceřenou společnost v rámci skupiny EIB, e nám umožní jít i do vyššího rizika, protože sloučíme tyto činnosti, eh, zviditelníme je a Myslím, že díky tomu dosáhneme i lepšího sdílení rizika v rámci našich eh, úvěrů, v rámci portfolia úvěrů mimo EU. A pokud jde o Brexit, tak eh, je evidentní, že po březnu 2019 EIB ztratí velkého akcionáře, protože 16 upsaného kapitálu, kapitálu připadá na Spojené království. V tuto chvíli zatím nemáme žádné velké plány. My pochopitelně podporujeme eh, vyjednavací týmy, pokud je to potřeba, pokud se tam řeší něco, co se týká EIB, ale nejsme přímo zapojeni do vyjednávání se Spojeným královstvím. Do budoucna pro banku to samozřejmě není pozitivní zpráva. Fakt, že Británie odchází, bude pro EIB velikou ztrátou. Uvidíme po březnu 2019, jak bude ta situace vypadat a jak ji budeme řešit. Děkuji, tím uzavírám tuto diskuzi. Termín pro pozměňovací návrhy je 25. ledna v 18 hodin. A rovnou přecházíme k bodu 27 na programu jednání. Máme na to 6 minut. Jde o dohodu mezi EU a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách. Máme tady pana Mojsu, který zastupuje pana Kasparyho. Máte slovo. Thank you, chair. Uh... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Daniel Kaspary se také omlouvá, že zde dnes nemůže být přítomen. Požádal mě, abych prezentoval jeho smlouvu za něj a já vám to tedy přečtu. Zpravodaj bych chtěl požádat výbor INTA o schválení ETA mezi EU a Novým Zélandem, která byla podepsána 3. července 2017. Cílem této dohody je rozvinout a zintenzivnit spolupráci a vzájemnou administrativní pomoc v celních otázkách s Novým Zélandem. Vytváří to právní základ pro kooperační rámec, který má zajistit dodavatelský řetězec a usnadnit legitimní obchod. A má dojít k prevenci, vyhetřování a boji s porušováním celní legislativy. souladu s touto nehod, dohodou o volném o obchodu, která se plánuje a kde bylo doporučení dáno v říjnu 2017. Jde o podporu již dobrých obchodních vztahů tím, že vytváříme bezpečnější celní prostředí. EU již uzavřela podobné dohody s Jižní Koreou, Kanadou, Hongkongem, USA, Indií, Čínou a Japonskem. Proto je zpravodaj přesvědčen, že je na čase uzavřít takovou tu dohodu i s takto spolehlivým a těsným partnerem, jako je Nový Zéland. Děkuji a rychle Karolín Heinz. Děkuji, pane předsedo. Bude to opravdu krátké, protože tady Evropský parlament má pouze právo souhlasu takže je důležité prohlubovat vztahy s Novým Zélandem a usnadnit obchod se zbožím s Novým Zélandem. Nevidím důvod k nějakým obavám a proto bych byla pro souhlas. To je vše z mé strany. Děkuji, krátké a přesné. Nějaké připomínky ze strany komise? Ne. Takže termín pro pozměňovací nav... Pan Dartmouth, prosím. Já chci jenom říci dvě věci. Dvě zajímavé skutečnosti. Jedna je, že Spojené království mělo dohodu o obchodu eh, předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie. A další zajímavá skutečnost je, že Nový Zéland má dohodu o obchodu s Čínou, a v dohledné budoucnosti neexistuje reálná možnost, že by EU měla podobnou dohodu s Čínou. Jenom chci říci, že eh, na tyto věci, tyto věci přicházejí všechny trochu pozdě. Takže termín pro pozměňovací návrhy je 30. ledna 18 hodin. Další položka je bod 28, má oblíbená, různé, tam nic není. Ano, <laughs> něco tady je. Jenom jedna věc. Dnes ráno jsme přestali, skončili kolem 12. hodiny nebo možná ještě dříve a měli jsme tam spoustu času. A na druhé straně teď odpoledne jsme měli tak nabitý program, že by nebylo od věci začít dříve. Byly, bylo tady spousta kolegů a odborníků, kteří sem dojeli z velké dálky a neměli příležitost říct všechno, co by chtěli. Takže možná bych chtěl požádat, aby se nějak z, opravdu lépe uvažovalo o tom pořadu jednání, abychom neměli lehké ráno a potom nabité odpoledne. Hlavní problém samozřejmě je, že nikdo přesně neví, kdo bude kdy přítomný. A pokud mi můžete zaručit, že všichni poslanci budou přítomni a budou žádat o slovo, tak to samozřejmě můžeme správně spočítat. Ale normálně ne všichni poslanci tam jsou a ne každý žádá o slovo a někdy dojde k tomu, že je tam hodně poslanců a všichni žádají o slovo a potom eh, samozřejmě se nám to trochu naruší. Ale budeme se snažit udělat, co můžeme, abychom to správně časově naplánovali. Děkuji moc, nic dalšího do různého a příští schůze je 19. a 20. února. Děkuji moc.